Good morning, colleagues. Dobré ráno, milí kolegové, milé kolegyně. Dobré ráno ještě jednou. Začneme naši schůzi, protože nás čeká hodně práce, zároveň budeme hlasovat. Tak Mám pocit, že všichni kolegové, kolegyně, které budeme dneska dopoledne potřebovat v naší práci, už jsou mezi námi. Děkujeme, že jste všichni přišli a zahájíme přijetím programu. Navrhuji následující změny. Je to schůzka Libe 17. prosince, kterou předložíme na následujícím schůzce. A dále jsou to body 5 až 9, krátkodobá víza, to proběhne dneska o 16. Dále je to eh, osmička, která se týká bezpečných zemí původu, ta proběhne v 9.20 dneska. Today. Ano, takže to proběhne dneska, říká pan předseda. A je to 15, to znamená, to je zpráva k Číně, tu jsme museli odložit, ale tam máme 15 jedničku až 15 jedenáctku, to bude diskuze ohledně absolutoria, to proběhne vlastně od 12.15 a potom máme 21, to je situace v, ve Středomoří a holistický přístup k migraci, to rovněž muselo být odloženo, tady žádné připomínky k tomuto programu, takto upravenému tak ho takto schválíme. Pokud je o eh, jazykový režim, to je bod číslo dvě, rád bych vám sdělil to, že chorvačtina, lotyština, gelština nebude k dispozici a malčtina bude pasivně přítomná. A nyní se dostáváme k bodu číslo dvě a to je schválení zápisu ze 7. prosince. Nemáte-li žádné připomínky, považujeme je za schválené tento zápis. zatím se dostáváme k bodu číslo 4. A to je přistoupení Chorvatska k úmluvě o ochraně finančních zájmu evropských společenství. Už máme mezi námi zpravodaje pána Tomáše Stechovského, který nám představí tento návrh zprávy který se týká ochrany finančních zájmů Evropské společenství, tak jak to bylo schváleno v roce 1995 a protokolu v tomto ohledu, který se týká Chorvatska. Prosím, máte slovo. Vážení kolegové, nejdřív mi dovolte, abych vám popřál všechno dobré v novém roce, protože bohužel v pondělí jsem se nemohl zúčastnit zasedání tohoto slavného výboru. Já budu velice, velice technický, tato zpráva je technická, není tam na tom nic co by vedlo k velikánské diskuzi. Od roku 2002 máme v platnosti úmluvu o ochraně finančních zájmů Evropského společenství. Tato úmluva společně s navazujícími protokoly má za cíl chránit trestné činy spáchané proti finančním zájmům Unie. Tato ochrana se dnes ukazuje nezbytná a velice nutná. Chorvatsko se při přístupových jednáních zavázalo, že přijme umluvu a protokoly Evropské unie zahrnující i tuto umluvu o ochraně finančních zájmů Evropského společenství. Stejně jako v předchozích případech přistoupení nových zemí je tedy nutné přizpůsobit texty umluvy faktu, že Chorvatsko je nový smluvní partner a mimo jiné je potřeba připravit autentickou jazykovou verzi. Domnívám se tedy, že nebrání nic tomu, aby Chorvatsko tuto umluvu přijalo, vstoupila v platnost hned eh, po zveřejnění tohoto rozhodnutí a jako zpravodaj tedy doporučuji členům Libe výboru, aby stejně jako komise doporučil, aby ráda přijala rozhodnutí, jimž stanoví datum, ke kterému eh, tyto umluvy s Chorvatskem vstoupí v platnost. Moc krát děkuji. Thank you, Thomas. And, um, uh, Sylvie Yvonne, um... Děkujeme. Děkujeme. Chtěl by se k tomu někdo vyjádřit. Sofie, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pouze krátce. Já eh, Naprosto souhlasím s tím, co řekl pan zpravodaj. Myslím si, že je skutečně důležité, aby Chorvatsko přistoupilo k této úmluvě a my jako parlament musíme tomuto přistoupení otevřít cestu. Já tuto zprávu tedy podporuji. Thank you very much. If there are no other shadows who wish to speak. Um... Takže ještě někdo ze stěnových zpravodajů? Děkujeme, děkujeme. Deadline eh, lhůta je 19. ledna, jak víme, ve 12.00. A samozřejmě pouze oficiální um, návrhy budou akceptovány. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k bodu vlastně číslo 20 na našem programu a to je vytvoření společného seznamu EU bezpečných zemí původu pro účely společných řízení pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany. Spravodajkou je Sophie Guillaume. Jelikož máme nábitý program, tak jsme v podstatě v prosinci neměli dostatek času. Asi si pamatujete, aby proběhla tato prezentace ze strany Silvy, jak to vypadá na radě, k jaké výměně názoru došlo v poslední době. Takže my jsme pozvali radu i komisi opět, aby nás navštívili. Já se omlouvám, že jsme to museli takto zase překládat, ale jsem rád, že dneska máme možnost o tom pohovořit. Silvy Guillaume je zpravodajkou. Jistě víte, milí kolegové, kolegyně, že zde nemáme zatím společný detailní seznam těchto bezpečných zemí původu. A já teda pokud je o obsah celé diskuze, samozřejmě to ponechám v dobrých rukou naší zpravodajky Sofie Gion, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo, tak jak jste já samozřejmě mm, vám rovněž přeji vše dobré. Jak víte, tak v prosinci jsme neměli dostatek čas pro tuto prezentaci, pro nějakou konkrétnější prezentaci ze strany komise a zároveň teda jsme požádali radu, aby jsme se vrátili k tomuto tématu. To, co vám navrhuji, abychom teda využili veškerého tohoto času, který máme k dispozici, abychom měli možnost i určitého feedbacku ze schůzky s sněnových zpravodajů, která proběhla včera, která byla docela dlouhá. Bylo tam mnoho různých různých dohadů ještě, které jsme měli, otázek, návrhu, které se týkají této zprávy. Jistě víte, že ta první pro, um, rozpráva v prosinci skutečně poukázala na mnoho ještě různých obav, které máme, otázek, i pokud jde o formy, pokud jde o obsah celého tohoto textu. A právě proto bych velice ráda, jestli dovolíte, aby se nejprve vyjádřila komise a ráda k tomuto tématu. Poté bych vám prezentovala reakce našich stínových zpravodajů ze včerejší schůzky. Děkuji vám. Já si myslím, že to zní rozumně, říká pan předseda. Pan Diaz de Mera, vy máte nějakou procedurální poznámku, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem pouze chtěl požádat o slovo k tomuto tématu, prosím. Děkuji za slovo. Děkuji. Mám se uh, eh, poznámku od paní kolegyně Daty. Paní kolegyně Daty, která se omlouvá, nemůže se s námi dneska být, ale slíbila, že se spojí s paní Gejom, protože EPP, tato zpráva, eh, tato zpráva je pro nás velice důležitá. Ano, ona, jak víme, eh, říká pan předseda, je stěnovou zpravodajko za EPP, takže to jsme si poznamenali. Děkuji vám. A tím se vracíme k návrhu paní Guillaume ohledně postupu. To znamená, že bychom požádali komisi, aby nám preza Steven Ryan je, myslím, zde za komisi Steven. Chcete se k tomu nějak vyjádřit? Chcete um, vystoupit jako první? Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Velice stručně bych vysvětlil celý tento návrh, který schválila komise v v září loňského roku a týká se vytvoření společného seznamu EU bezpečných zemí v původu pro nás je to zásadní nástroj, který by měl umožnit rychle zpracování žádosti, které pravděpodobně nejsou podloženy tak, aby členské země mohly své zdroje věnovat spíše těm skutečným žádostem o ochranu eh, lidí, kteří potřebují tuto mezinárodní ochranu. Toto je naléhavá situace, kterou Um, řešíme vzhledem k velikému počtu asilantů. Možnost využít takového nástroje společného seznamu je zásadní v těch, za těchto podmínek. Vytvoření takového seznamu bezpečných třetích zemí původu umožní urychlení celého to postupu a zároveň to, aby žádosti byly vyřešeny eh, například na vnějších hranicích ve zrychleném postupu. Zároveň to umožňuje členským státům zpracovávat eh, tyto žádosti na určitých základech předpokladu bezpečnosti jednotlivých zemí původu to je samozřejmě pouze předpoklad, že tomu tak je a daná konkrétní osoba může vždycky předložit důkazy, které poukazují na to, že tato třetí země není bezpečnou zemí pro toho, kterého konkrétního člověka. Je důležité zúraznit to, že využití tohoto procesního nástroje neznamená, že by nedošlo k řádnému vyšetření každé individuální žádosti o azyl. V současné době se máme 12 členských států, které mají národní, své národní seznamy bezpečných zemí. To znamená, že žadatelé z jednotlivých zemí Samozřejmě jsou zde ale obrovské rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, pokud je o tento seznam třetích zemí, které považujeme za bezpečné země. Co to znamená? Například to, že žadatelé ze stejných třetích zemí nejsou vždycky předmětem stejného postupu a to vytváří určité pobídky k sekundárnímu pohybu v rámci Evropy a zároveň to má za následek nerovný přístup k jednotlivým žadatelům. Proto si myslíme, že přístup EU v tomto ohledu je potřeba. Navrhujeme určitý hybridní přístup v té první etapě, ve které bychom nabídli společný seznam EU, společný seznam, ale zároveň eh, by mm, to samozřejmě byl takový vlastně omezený seznam, protože tam mm, v té přechodné etapě my jsme v tom vysvětlovacím memorandu vysvětlili že po třech letech by poté komise ještě informovala o další harmonizaci těchto zemí a to znamená, že bychom postupně se snažili eh, mít společný seznam EU. Prvním krokem je to, eh, že zde budeme mít sedm zemí na tomto společném seznamu. Šest z nich ze západního Balkánu a další zemí je Turecko. Pět z těchto zemí již byly označeny za kandidátské země Evropské unie. Albánie, dále bývalá eh, Jugoslávská republika Makedonie, eh, Srbsko, eh, Černá hora. A u těchto zemí je velice důležité, aby splnili kodanská kritéria demokracie, právního státu, lidských práv a respektu a ochrany menšin. Všechny tyto země se, eh, jsou zeměmi Rady Evropy, jsou vázány eh, úmluvou o lidských právech a zároveň musí využívat eh, veškeré možné prostředky pro ochranu lidí, u kterých by došlo k porušení jejich lidských práv. Pokud jde o západní Balkán, pokud jde o asilanty, uznávání těchto žadatelů je nižší než 10%, 10 a u Turecka je to někde trošku nad hranici 20%. Tyto země v roce 2016 představovaly 17 všech žádostí EU, to znamená, že státní příslušníci těchto zemí mají značný dopad na fungování tohoto systému, který se týká azylového řízení. My si myslíme, že všechny tyto země splňují podmínky směrnice, která se týká azylu. V tomto ohledu obecně je považujeme za bezpečné země, je to všechno v příloze jedna této směrnice a ta kritéria, která jsou zde specifikována, obsahují i právní rámec těchto zemí, institucionální rámec těchto zemí, rozsah, um, pokud jde o plnění povinnosti v této oblasti ochrany lidských práv. A navíc ještě je zde i uh, oblast, kterou jsme značně analyzovali, to znamená uznávání ze strany jednotlivých členských států, pokud jde o asilové řízení a zároveň jsme se podívali na to, do jaké míry byli úspěšní žadatelé před Evropským soudním dvorem, pokud jde o mm, například nějaké výsledky, které by se týkaly porušování lidských práv těchto zemí. To, co jsme zúraznili eh, v úvodním ustanovení návrhu a zároveň a eh, zároveň mm, vysvětlujícího prohlášení. Víme, že tam došlo k určitým incidentům, určitým incidentům v tomto ohledu, určitým problémům v těchto zemích pokud jde o konkrétní kategorie osob, pokud jde o hodnocení těchto žádostí u Turecka, například etničtí kurdové nebo stanovisko určitý, nebo situace novinářů v západ, na západní, Balka, v západní Balkánu, etnické menšiny. A zdůraznili jsme, že zatímco tyto země můžeme obecně považovat za bezpečné země. Rádi bychom obrátili pozornost členských států na tyto kategorie zemí, pokud eh, žádají jejich obyvatele o azyl. Zdroje, které jsme využili pro zhodnocení eh, tohoto návrhu, jsou různé, včetně UNHCR, informací eh, SVČ, Evropské externí služby, dále je to podpůrný úřad pro azyl Evropské unie. Komise samozřejmě bude pokračovat monitorování této situace, kterou zahrnula na tento seznam. A jelikož chceme reagovat rychle, v případě, že by došlo k nějaké náhle změně situace v této země, je důležité, aby jsme mohli například pozastavit a přítomnost dané země na tomto seznamu a proto navrhujeme, aby jsme zde měli i možnost eh, delegovaného eh, aktu přenesené pravomoci v tomto ohledu, který by předložila komise a tím pádem by se pozměnil tento seznam a mm, odstranili bychom tuto zemi z tohoto seznamu. To znamená, že rada nebo eh, Evropský parlament v takovém případě by mohli se postavit proti takovému stažení. My navrhujeme, aby toto stažení země ze seznamu bylo po dobu jednoho roku a poté by zde bylo další eh, ehm, poté, když zde bylo jedno další eh, roční období, ve kterém by komise přišla s návrhem, my netvrdíme, že využijeme veškerý tento čas, ale chceme prostě mít takovou možnost v případě, že by taková jednání byla prodloužena země samozřejmě by mohly být i dodány na tento seznam. Myslím si, že komise ve vysvětlujícím prohlášení jasně řekla, že pokud jde o mm, kandidáty, možné kandidáty do budoucna, eh, na tento seznam samozřejmě dáme přednost těm zemím, eh, ze kterých přichází veliké počty eh, žadatelů azyl. Samozřejmě bez nějakého dopadu na možné detailní šetření jednotlivých situací tím bych ukončil můj příspěvek a my se těšíme na konstruktivní diskuzi i s radou, i s parlamentem. Nizozemské předsednictví vám jistě vysvětlí, jak probíhala diskuze na radě, dosavadní diskuze a my doufáme, že to povede k rychlým a konstruktivním jednáním mezi oběma institucemi a že to povede k rychlému přijetí. Děkuji. Děkuji. A nyní vyslechněme radu. Pan Soro. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji, že jste mě pozval na zasedání výboru Líbe. Účastnil jsem se zasedání vašeho výboru již vícekrát v uplynulých letech, když jsem eh, pracoval ještě pro stále zastoupení. Takže teď jsem rád, když jsem v roli předsednictví a velmi rád budu spolupracovat s vámi, s výborem Líbe. Děkuji Silvi i Guillaume za setkání v loňském roce, kdy jsme se bavili o tomto tématu a budu se těšit na další plodnou spolupráci. Pokud jde o to, o to důležité téma, které před námi stojí, tak jak asi víte, tak Evropská rada Ehm, v prosinci dospěla k závěru, že by se mělo rychle rozhodnout o seznamu bezpečných zemí původu. A my chceme dále rozpracovat tyto závěry, abychom měli eh, pozici v průběhu našeho předsednictví, abychom začali diskutovat o tom návrhu už příští týden na pracovní skupině o azyl, které tež předsedám. Identifikovali jsme tedy za předsednictví, dvě hlavní výzvy, které je třeba ošetřit. Jednak musíme zachovat plný seznam navržený komisí a za další výzva tkví v tom, že musíme dodržovat několik rozhodnutí eh, soudního dvora Um, o digitálních právech, která nutí zákonodárce k tomu, aby vypracovali dopad nových eh, opatření na základní práva. Toto vyhodnocení musí být provedeno pro každou zemi, která bude na seznamu. A momentálně zkoumáme možnosti a eh, varianty, pokud jde o tuto konkrétní výzvu. A e, budeme to probírat také na tom zasedání, které jsem právě zmínil. A já se budu těšit na plodnou spolupráci se všemi členy tohoto výboru. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Kion, prosím. Děkuji e, komisi i předsednictví, s ním jsem se již eh, setkala, děkuji za některé doplňující formulace, jimi přispěli naší debatě. Samozřejmě všichni víme a jsme si vědomi toho, jak důležité toto téma je, ale nemůžeme ho vnímat izolovaně, bez kontextu, protože za, skutečně eh, zapadá do mnohem širšího kontextu migrační krize, migračních eh, toků což je eh, tedy záležitost, která je výrazně eh, řešena i na mnoha jiných oblastech, která zahrnuje mnoho politických, diplomatických i praktických prvků. Nemůžeme to tudíž eh, k tomu přistupovat pouze, pouze krátkodobě. Nemůžeme pouze reagovat na krátkodobé výzvy tímto seznamem bezpečných zemí, ale musíme to skutečně vnímat eh, i v širším a dlouhodobějším kontextu. Neskrývám, že setkání, včerejší setkání stínových zpravodajů eh, vyvolalo celou řadu eh, důležitých otazníků, které se pokusím schrnout. Jedna, který pokud jde ty, o ty otazníky, ne výhrady ohledně harmonizačního účinku tohoto opatření. Komise navrhuje zachovat společně seznam národní a seznam evropský. My si klademe otázky ohledně tohoto změní, jaký, jak bude fungovat mechanismus, na základě kterého některé členské státy budou na tom evropském seznamu, ale jaký to bude mít dopad na ten národní seznam? Na základě jakého mechanismu se zajistí, aby byly ty seznamy stejné? Čili tady potřebujeme ještě nějaké další prvky, potřebujeme jasnější metodiku. Další otazníky se týkají eh, vyhodnocovací práce o, eh, ve vztahu k těm eh, dotčeným zemím, to znamená, podle jaké metodiky budou posuzovány. A připadá samozřejmě zákonodárcům, aby ověřili, zda země splňuje kritéria bezpečné země. A v textu se specifikují různé informační kanály, které mají být využity k tomuto vyhodnocování. Z hlediska metodiky nesmíme ztrácet ze zřetele také to, že sice reagujeme teď, ale musíme eh, to vnímat i při potenciálním rozšiřování nad rámec eh, evropského kontinentu. Takže komise musí eh, upřesnit některé aspekty. Měli jsme tu eh, prosincové sdělení. Já myslím, že teď je důležité, abychom šli trošku dál, pokud jde o ta kritéria, indikátory, ukazatele, o kterých se hovoří při stanovování těchto zemí. Dále, nemůžeme se samozřejmě eh, si skrýt, skrývat. Příklad eh, třeba Turecka na tomto seznamu. Turecko je obzvlášť symbolický příklad. Zejména pokud eh, vezmeme v potaz otázku práv menšin, svobody tisku, politického liberalismu, ale také tedy potom udělování statutu uprchlík uprchlíků v Evropské unii, což je 23% pro Turecko. A přitom žádný národní seznam um, v, ne, v, tu, nemá tuto zemi tedy um, na um, seznamu. Takže zdá se, že hrozí také určité riziko, že by, když neprovedeme tu práci dostatečně důkladně, tak se můžeme dostat do konfliktu s um, rozhodnutími soudního uh, dvora. Může to mít také určité diplomatické um, dopady v případě absence Turecka tohoto, v tomto seznamu. Takže je to každopádně velice důležitý bod, který budeme muset dořešit. Jsou tu některé podstatné eh, záležitosti týkající se také eh, přijetí tohoto seznamu a jeho eh, potenciální revizí. Kolegové jistě vědí, že musíme oficiálně zapojit všechny příslušné orgány do procesu, jak vypracovávání, tak i následných úprav tohoto seznamu. A kromě expertních organizací musíme mít také všechny informace týkající se flexibility a reaktivity ohledně eh, procesu a přijímání a eh, následné, následných změn. Dokud tento mechanismus nebude dostatečně eh, flexibilní, musíme ho dále ještě přizpůsobovat potenciálním změnám situací v zemích původu. Takže tolik několik takových eh, eh, otazníků, které stále ještě visí nad tímto návrhem a to se potvrdilo i na včerejším zasedání sněhových zpravodajů, které jenom prokázaly technickou a i politickou složitost tohoto textu. Myslím, že jsem to jasně řekla, pokud jde o to, že tedy to může být třetí eh, země také, eh, bezpečná země původu. A musíme se rozhodovat mezi nutností rychlého postupu a zároveň důkladného přeskoumávání eh, dané země. A vím, že v některých případech je to velice citlivé. Takže, co by se dalo dělat? A co by mohlo prověřit, že jsme zodpovědnými zákonodárci, by bylo požádat zasedání eh, eh, předsednictva eh, pro azyl, aby se posoudila situace v Turecku, protože zatím máme jasné vyhodnocení pouze k západnímu Balkánu, ale je potřeba mít oficiální rozhodnutí i k situaci v Turecku. Dále jasné rozhodnutí o základních právech, a kompatibilita těchto opatření se základními právy. To můžeme udělat, pokud nizozemské předsednictví skutečně bude tuto věc řešit tak, jak to má v úmyslu. A jestli budeme mít možnost o tom dále hovořit. Komise zase může zpřesnit metodiku a upřesnění eh, vyhodnocování ke každé zemi. Paralelně s tím je žádoucí, abychom měli pilotní projekt k této otázce, který by zase umožnil najít určitý eh, počet některých praktických řešení, abychom eh, prověřili používání tohoto seznamu na eh, zemích západního Balkánu, abychom prověřili fungování tohoto seznamu byl by to test, který by fungoval již na základě zemí, které už jsou ve většině těch národních seznamů, ehm, včetně eh, tedy západního Balkánu. A ehm, samozřejmě, že to bude v kontextu také balíčku inteligentních hranic. Takže prezence či absence na tomto seznamu a ověření přidané eh, harmonizační hodnotu, hodnoty tohoto návrhu komise na základě prověření pilotním programem. Abychom eh, skutečně šetřili potom eh, zdroje členských států při zvládání eh, toho, této situace. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Sylvie. Zaznamenal jsem si tu pět až šest konkrétních návrhů k EASO, k um, formálním konzultaci eh, Agentury pro základní práva, další návrhy komise, um, pilotní studie k západnímu Balkánu. Máme tu některé stínové zpravodaje, takže je vyslechneme. A pak můžeme schrnout ještě Takže Gerard Depré má slovo jako první Gerardem. Vy jste stínovým zpravodajem Alde. Děkuji. A zdravím vás v novém roce, ještě jsem eh, tak neučinil skupinově. Já souhlasím zcela s tím schrnutím naší zpravodajky k, té včerejší diskuzi stínových zpravodajů. První bod. Včera, včera se hovořilo o kompatibilitě národních seznamů a evropských seznamů. V těch dokumentech, eh, tak tam se hovoří v zúvadněních o období tří let eh, slaďování, ale není tam vůbec nic řečeno konkrétním mechanismu. Čili jakým způsobem a jak je toto zdůvodněno. Jedním z hlavních cílů toho návrhu je eh, urychlit postupy, ale pokud eh, Eh, přihledneme k situaci, jak se teď vyvíjí eh, eh, v terénu, tak ty lhuty se u hodně zemí liší, ale komise tady nepřikládá žádný návrh pro zkrácení těch lhut pro tedy hodnocení žádosti, případně odvolání. To by mělo být harmonizováno a není, nemáme k tomu žádné návrhu, návrhy. Dále je komise otevřená tomu, abychom přeskoumali eh, článek 31 eh, té procedurální směrnice. A jinak samozřejmě je to politická záležitost, na to se budeme ptát pana Avramopolose. Eh, máme tady Turecko, ale Turecko není bezpečnou zemí. To je země, na jejíž části probíhá válka. Prakticky ať už, in, ať už eh, tedy v domácí, občanská nebo externí, jak můžeme považovat tuto zemi za bezpečnou. A pak eh, jsou tu dohody o rádmisi podepsané mezi Evropskou unii a Tureckem, které teoreticky vstupují v platnost v roce 2014 a z operačního hlediska v roce 2017. Takže jak to bude s touto dohodou v případě, že vstoupí, eh, tedy v případě, že neuznáme Turecko jakožto bezpečnou zemi, no tak pak nemůže být ani považovaná za třetí bezpečnou zemi. Padne eh, tato dohoda o eh, readmisi nebo ne, to má obrovský význam pro příští roky. Pokud Turecko nepřijme a nerealizuje rozhodnutí která, a závazky, které přijalo, tak jaká je kompatibilita mezi readmisní dohodou, která byla podepsána Evropskou unii a skutečností, že eh, Turecko potenciálně nebude figurovat na seznamu bezpečných zemí. Můžeme na to odpovědět eh, z administrativního hlediska. Já eh, spíš bych chtěl slyšet také odpověď politického charakteru. Děkuji. Děkuji, Žerárde. Milí kolegové, kolegyně, toto je nesmírně důležité dosie, důležitá oblast. Mám se obrovský seznam stínových zpravodajů, dalších kolegů, všem samozřejmě, eh, jak víte, tak v 10 nás čeká mm, hlasování. Prosím vás, aby skutečně jste nezabírali ve svých prezentacích déle než 10 minut. Já vím, že je to obtížné téma. Prosím vás o schovývalost. Jean Lambert má slovo jako další. Děkuji, pane předsedo. Já vím rovněž, že je to obtížné téma. My zde máme mnoho různých obav eh, ohledně samotného konceptu. Ráda bych zdůraznila to, co zde již bylo řečeno, především pokud je o Turecko na tomto seznamu. Já hovořím za skupinu, která není proti eventuálnímu členství Turecka v EU. Věci se tam samozřejmě e, zlepšují, tak aby to mělo být v tom procesu přistoupení. A to je důležité. Přistoupový proces neznamená, že v nějakém konkrétním bodu se stanete e, v tom okamžiku nebo časovém horizontu bezpečnou zemí, ale spíše jak k tomu dospějeme, kdy se můžete stát takovou zemi, to je důležité. A zároveň mm, přeskum situaci jednotlivců konkrétních situací mnoho celé této procedury probíhá v takové té kultuře nedůvěry a pokud zde budete mít nějaké předpoklady, které zároveň budou aplikovány na zemi, ze které pocházíte, může to mít značný dopad na jiné části společného asilového systému přístup k právní pomoci a zároveň předložit efektivní účinný případ, protože pokud to fungujete v nějakém zrychleném procesu, tak jsou tam určité překážky, které brání tomuto procesu. A zároveň, jakým způsobem to bude fungovat, když se podíváme na um, citlivou situaci, ohroženou situaci těchto lidí často, kteří žádají o azyl. Dále jsou to obavy, které se týkají soudu pro lidská práva, ohledně urychleného postupu. Zazněly tyto obavy, ohledně fungování tohoto postupu, takže my zúrazňujeme to, co řekla paní zpravodajka, to znamená i e, po konzultaci s EASO, s agenturou pro základní práva a mnoho dalších obav rovněž potvrzujeme. O tom se zmínili kolegové, pokud jde o určité napětí, které je spojené s tímto návrhem. Děkujeme. Paní Martina Andersen má slovo. Děkuji za slovo pane předsedo. Já sdílím ty původní poznámky eh, eh, Jean, pokud jde o koncept celého tohoto návrhu, to je u nás stejné. Ale je toto hodnocení, které proběhlo a které určilo tyto země za bezpečné země. My jsme to spochybnili včera i před zástupcem komise. Nejsme, od, nejsme vůbec spokojeni z odpovědí, které zpravodajka a stínoví zpravodajové získali ze strany komise. Bylo nám řečeno, že tyto země jsou na cestě k plnění konanských kritérií. Když se na to podíváme, tak je tam například záruka demokracie, ochrana menšin mezi těmito kritérii. A když se podíváme dále, a vidíme tam Turecko jakožto zemi, která je součástí Rady Evropy a neratifikovala úmluvu o ochraně menšin například. Když se podíváme na to, k čemu opravdu dochází v této zemi no, kurčtí zástupci, já jsem se s nimi sešla včera a slyšela jsem barbarské příběhy ohledně toho, co se těmto lidem děje v posledních několika měsících. To znamená, že ten politický příspěvek, se kterým bych ráda přišla, je, že to, aby Turecko bylo na tomto seznamu, je opravdu šílené a v podstatě to odůvodnění neobstojí ohledně Turecka proč je na toto seznamu. My, jako stínoví zpravodajové, i paní zpravodajka, máme obrovské obavy ohledně přítomnosti Turecka na tomto seznamu a právě proto podporuji iniciativy paní zpravodajky ohledně dalšího postupu v tomto ohledu a zároveň si myslím, že bychom měli pokládat závažné otázky, protože tato situace je alarmující, dochází k permanentnímu poskytování, k permanentnímu porušování lidských práv, ekonomické diskriminaci, porušování eh, etnických menšin, dále hm, samozřejmě tam máme i určité obavy v oblasti Srbska, Romů, LGBT, práv osob LGBT v některých z těchto zemí, které jsou na seznamu. Čili skutečně, si mohu, říct, skutečně vám mohu říct, že naše obavy jsou podobné, pokud je o stínové zpravodaji, paní zpravodajku. Je to problematika, která si zaslouží obrovskou pozornost ze strany všech našich poslanců a já doufám, že naše pracovní vztahy budou kvalitní a pokusíme se vyřešit problémy, kterým čelíme v tomto ohledu společně a zároveň zajistit to, aby důvod vlastně eh, k této problematice v podstatě nebyl ten, že se budeme snažit uprchlíky nějak vyhánět. Děkuji, paní. Eh, další paní kolegyně má slovo. Děkuji za slovo. Můžeme samozřejmě diskutovat o situaci v Turecku z různých aspektů. Když se ale podíváme na uprchlíky, na uprchlickou krizi, tak Turecko v současné době řeší situaci dvou milionů uprchlíků. Evropská unie se dohodla na veliké částce, kterou poskytne Turecko, a vyřešilo tuto problematiku. Měli bychom to jasně říci. Turecko v tomto ohledu pro uprchlíky je bezpečnou zemí. I přesto ale je zde mnoho záležitostí, které vyvolávají obavy. V tomto konkrétním případě souhlasím s komisí, měli bychom považovat Turecko za bezpečnou zemi, především pokud jde o uprchlíky. Paní Ferreira má slovo. Děkuji. Velmi ráda bych položila ještě jednu otázku. Co se stane potom? Nyní hovoříme o bezpečných zemích původu, ale v návrhu se rovněž zmiňuje, že může existovat více, více zemí, které tam možná budou ještě zařazeny. Senegal, Bangladeš nebo Tanzánie. Myslím si, že v Evropě i ve Švédsku, ve mé zemi, zjišťujeme, že mnoho lidí se odsouvá, například posílají se zpět do Afghánistánu. A já bych ráda věděla, co si o tom myslí komise, co si myslí o tomto postupu, že lidé jsou vraceni, navracováni do zemí, kde se situace stále zhoršuje, kde se ta situace prostě nezlepšuje. Děkuji. Pan Čerkov, děkuji, děkuji, pane předsedo, velice Eh, rychle, já budu hovořit řecky. Myslím si, že na jedné straně hovoříme o těchto třech miliardách, které mají zlepšit život uprchlíků v Turecku. A toto propojujeme s nadějí, že tito lidé, tito uprchlíci tedy zůstanou v Turecku a nepřestanou se do Evropy. A tady souhlasím s paní Guillaume, musíme ještě jednou přesně prověřit, jak se Turecko zachová. Nesmíme zůstávat na povrchu. Vidíme například, že i v kurdské části Turecka, kde tedy většinově žijí kurdové, je situace taková, že jsou tam neustále opakované konflikty. Pan Erdogan využívá tyto situace, aby mohl rozšiřovat své pravomoci funkci jako prezident. O tom musíme hovořit při vyjednávání. Není to válka v té nejhorší podobě, ale my musíme skutečně společně s Tureckem hovořit o situaci uprchlíků a zároveň nutit Turecko, aby dodržovalo své závazky, což znamená, že musíme celou situaci hodnotit a monitorovat. A my doufáme, že Turecko se připojí k našemu systému. Ovšem, my musíme si zachovat ten nátlak při, eh, na dodržování lidských práv a ochranu uprchlíků. Paní Kienge? Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tato záležitost je skutečně naprosto důležitá a naprosto sílím to, co řekla paní zpravodajka Sylvie Guillaume. Myslím si, že to musí být část celkové strategie. Takto na to téma musíme pohlížet, nesmíme k tomu přistupovat izolovaně. Migrační politika by měla skutečně vytvářet celkovou komplexní strategii a postup, jak budeme vybírat bezpečné země původu, se mi nezdá příliš jasný. A pak jsou zde také pochyby, zda na takovýto seznam patří Turecko či ne. A pak tady máme tedy ty dva typy seznamů. Seznamy národní a seznam evropský. To jsou všechno otázky, které je podle mne nutno ještě dořešit. A také ty odpovídající lhůty, to stále ještě není koordinované. Momentálně máme skutečně velmi ro- velké rozdíly mezi lhůtami mezi jednotlivých členských zemích. Děkuji, paní Sipa. Děkuji. Budu hovořit, dnes budu hovořit německy. Naprosto souhlasím s tím, co řekla paní zpravodajka a co tady zmiňovalo mnoho kolegyň a kolegyní. Ale Ráda bych ještě poukázala speciálně na jeden aspekt a posílila ho. Ptám se, kladu si otázku, zda my vlastně sami sebe bereme vážně a bereme vážně naše dohody a pravidla. Říká se, že ti, kteří jsou nyní na seznamu, že to jsou kandidáti pro přístup do Evropské unie a jsou to členové Rady Evropy, což znamená, že jsou povinni dodržovat lidská práva, podepsali odpovídající konvence a musí nad to ještě splňovat kodenská kritéria. Ale omluvte mne, oni to prostě nedělají. Komise sama říká, že tam jsou problémy s Kurdy, s novináři a také s dalšími menšinami, nejen s Kurdy. Takže já v tom vidím velkou nesrovnalost a mám velký problém v tom, když říká komise, že například kvóta uznání osob z Turecka je pouze směšných 20%. Já si myslím, že na stát, který údajně splňuje veškerá kodaňská kritéria, je 20% skutečně velké číslo a chci to tady takto jasně říci. A možná musíme také zohlednit i to, že mnoho lidí z Turecka si snaží získat legální pobyt v Evropě zcela jinými cestami. To znamená, že nevždy jsou odkázáni na asilové řízení. Takže já bych si skutečně přála, abychom naše vlastní pravidla a dohodly brali více vážně, abychom ne, neučinili nějaká rozhodnutí pouze, že se nám to prostě nyní hodí a chceme ty lidi posílat pryč. Takže ještě jednou apeluji na to, abychom brali vážně naše vlastní pravidla. Děkujeme a nyní má slovo paní Veržia. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Já sdílím veškeré ty obavy, které zde zazněly ze strany různých kolegů, kolegyň. Jsem ráda, že došlo k návrhům ze strany zpravodajky, pokud jde o hodnocení. To si myslím, že je zásadní. Otázka, kterou bychom si měli všichni položit, je, co hledáme, čeho se snažíme dosáhnout tímto novým postupem? To je jasné. Snížit počet uprchlíků, kteří žádají azyl na území Evropské unie. Já zde mám určité obavy, pokud jde o urychlený postup, o riziko, které to sebou nese. Nesmíme zapomínat na způsob, jak jsou eh, zkoumány žádosti o azyl v některých zemích a skutečně si nemyslím, že zde máme dostatečné záruky, pokud jde o efektivitu eh, práv jednotlivce, který žádá o azyl, to je zásadní a zároveň jsou zde obrovské rozdíly mezi jednotlivými evropskými zeměmi pokud jde o přístup k zemím Balkánu. Dále je to otázka respektování menšin, jejich práv, především Romů, to je zneklidňující. U nás například ve Francii dáváme azyl, nebo mm, je to země, která udělala nejvíc azylových možností pro eh, eh, obyvatele Eh, z Kosova a myslím si, že 80% vlastně to žadatelů najde azyl u nás ve Francii a to sebou nese mnoho otázek. Pokud o Turecko nejde pouze o otázku uprchlíku, ale zároveň osob, které by potenciálně mohly požadovat eh, azyl, kteří jsou turecké na eh, státní příslušnosti. A sdílím vše, co zde zaznělo ohledně občanské války, která probíhá v Turecku, která se zhoršila od voleb v červnu i poté od voleb v eh, listopadu a zároveň i od včerejška, od včerejší noci, protože to v podstatě znamená téměř otevřenou válku. A když nám jejich úřady říkají, že bojují proti teroristy, já bych chtěla říct, že eh, oběti eh, jsou i ženy, děti, civilisté, eh, dítě, pětileté. Přece jak může někdo říci, že to je terorista. To skutečně vyvolává obrovské obavy, měli bychom tomu věnovat velikou pozornost. A zároveň, jestli dovolíte, samozřejmě sirši uprchlíci uprchlíci v Turecku, to je další věc, o které bych ráda hovořila. Oni je vyhání čím dál tím častěji do Sýrie a to si myslím, že by nás mělo skutečně interpelovat v tomto ohledu. Vše, co bylo řešeno i v tomto ohledu, Turecko je v podstatě zemi, kterou Evropský soud pro lidská práva nejčastěji odsuzuje, čili to samo o sobě vyvolává obrovské dotazy. Děkuji. Děkuji, drazí kolegové. Někteří z vás tu nebyli, když paní Guillaume eh, přednesla svůj úvodní projev. Měla šest, sedm konkrétních návrhů. A z těch skvělých eh, prezentací tady tu nebylo nic, co by bylo proti těmto návrhům. Takže prosím vás, eh, teď poprosím o stručné schrnutí, pokud chcete něco říct asi jednou větou? Ano, schrnutí dobře, A pokud eh, jde o to, abychom se obrátili na několik eh, organizací, to myslím, že bylo zaznamenáno, a konstatuji tedy eh, příchod pana komisaře, kterého vítám a přeji mu ho zdravím ho v novém roce. Máme tu samozřejmě ten plán pilotního projektu, ovšem ta opatření je potřeba upřesnit a prostřednictvím toho eh, bychom mohli tedy mít dostatečné eh, doprovod, dostatečná doprovodná opatření k této iniciativě. Děkuji vám za dobrou, seriózní debatu na toto téma. A teď nás eh, čeká strukturovaný dialog s panem Avramopulosem, eh, panem komisařem Avramopulosem. My vítáme vás ehm, i celý tým. Takže kolegové, stojíme před řadou otázek, o kterých se chceme bavit. Pochopitelně uprchlická krize, ostrá hranic, nové návrhy komise o protiteroristické strategii a dopady implementace tohoto programu. Takže očekávám intenzivní, komplexní diskuzi a jinak eh, samozřejmě všichni, kdo chtějí se vyjádřit, budou mít možnost, takže nejprve, jako obvykle, požádám pana komisaře o možná desetiminutovou prezentaci, ale prosím koordinátory a všechny poslance, aby se přidrželi potom dvou minut. Tím pádem dáme komisaři možnost odpovědět a vyjádřit se, zvláště pokud jde k zprávě hranic a tak dále. Pokud chcete se vybavovat 4-5 minut, tak pak nebude čas eh, v relaxované atmosféře vyslechnout eh, odpovědi. A eh, případně budu používat kladívko, pokud překročíte řečnický čas. Takže vítáme vás, pane komisaři. Vítejte v novém roce v tomto výboru a prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji pane předsedo. Takže v první řadě dobré ráno. A dovolte mi vyjádřit eh, přání eh, optimistického, nadějného, neli šťastného nového roku. Cíní poslanci a eh, poslankyně Evropského parlamentu vy jste eh, již od přírody optimističtí a odvážní a já, se, já si cením vaší eh, podpory, ale musíme být realističtí a upřímní. Situace se zhoršuje. V letošním roce jsme neměli žádnou tu zimní pauzu. 3 až 4 tisíce eh, lidí každý den přichází i přes Vánoce a v Novém roce. stále více členských států zavádí vlastní hraniční kontroly na vnitřních hranicích Evropské unie. Teroristické útoky v Istanbulu, stejně jako předchozí útoky v dalších místech, eh, nám připomínají, že terorismus útočí na naše klíčové hodnoty, snaží se nás rozdělit. Dovolte mi odsoudit eh, všechny útoky a vyjádřit soustrast všem rodinám eh, obětí. Nacházíme se v kritickém okamžiku, kdy je v sázce naše jednota, ať už ve vztahu k uprchlické krizi, tak i k naší bezpečnosti. Evropa se nachází na křižovatce. Naším úkolem není eh, vyvolávat strach a ustupovat z našich cílů. Naší zodpovědností je ukazovat jasně cestu a dát e, být příkladem jasného vedení. Evropská komise zatím plně e, splňovala svou úlohu ve vztahu ke spolu e, zákonodárcům a pokud jde o implementaci rozhodnutí, která byla rozhodnutá radou a Evropským parlamentem. Nicméně potřebujeme konkrétní výsledky. Potřebujeme, aby členské státy splnily své závazky. Potřebujeme jasně prokázat, že my, Evropané, jsme schopni situaci zvládnout. Dovolte mi začít otázkou bezpečnosti. Seznam teroristických útoků v Evropě v roce 2015 je dlouhý. A naše reakce vychází ze dvou slov odhodlání a odolnost. Události eh, ukazují, že naše priority jsou nastaveny správně. Od našeho posledního dialogu jsme drasticky zrychlili naplnění této agendy. Vítám dohodu o Evropské směrnici o mených údajích cestujících i o Evropském nařízení ehm, a e, ochraně údajů. Ty budou zásadní pro naši kolektivní veřejnost, e, bezpečnost. A doufáme, že budou formálně přijaté co nejdřív. Teď jsou na stole nové návrhy ke střelným zbraním a terorismu vy a rada byste se nyní měli naléhavě eh, eh, debatovat a dospět k dohodě. Přijali jsme také důležité kroky na operační úrovni. Eh, internetová jednotka Europolu již funguje od 1. července a Centrum excelence rovněž funguje. Posílilo své zdroje eh, na boj s radikalizací na místní úrovni. A 3. prosince jsme nastartovali nové fórum na práci s průmyslem a s o eh, technickým odvětvím proti zneužívání internetu teroristy. Začalo fungovat protiteroristické centrum v Europolu. 2016 bude rokem v němž znásobíme naše úsilí, pokud je o financování terorismu. Budeme následovat peníze teroristů, budeme je snažit vystopovat, vysledovat a uděláme všech abychom narušili zdroje jejich financování. Kromě toho je tu návrh boje s eh, podvody a paděláním a chceme revidovat nařízení o mm, výbušninách. A teď se mi dovolte, abych se obrátil k migraci. Tady jsme nastartovali rovněž důležité operační iniciativy, které řeší migrační jev uceleným způsobem. Tváří tvář vysokému počtu migrantů, kteří vystavují své životy v Sásku, v nebezpečí, v Itálii. Jsme, v Řecku jsme znásobili naše operace ve Středomoří, zachránili jsme mnohé životy díky našim společným operacím. V průběhu léta došlo k posunu migračních cest do východního Středomoří a zejména do Řecka. A proto týmy rychlého nasazení byly okamžitě nasazeny Komise přitom sehrává vůdčí roli při zintenzivňování spolupráce mezi členskými státy a zeměmi západního Balkánu, abychom lépe zvládali eh, ty migrační toky a, a mm, poskytli jsme finanční a technickou pomoc Řecku, abychom pomohli zejména těm eh, čelním zemím, které jsou, tak říkajíc, na frontě přistěhovalectví, jsme zvýšili alokace, ale um, roz, tato rozhodnutí nestačí. Zatím tyto systémy nevedly, ehm, eh, tato opatření nevedla k očekávaným výsledkům. Všechny členské státy musí hrát eh, tuto hru, musí prokázat větší solidaritu. prohlubili jsme náš dialog a spolupráci s hlavními zeměmi původu a tranzitu. S Tureckem jsme dosáhli dohody o společném akčním plánu EU Turecko. Nejistě zatím nejsme úplně spokojeni rych, s rychlostí implementace akčního plánu. Pokračujeme ve spolupráci s našimi eh, partnery, abychom zarazili, zastavili Ehm, tento migrační tok. Potřebujeme dobrovolné, dobrovolný systém readmise s Tureckem. To je důležité vedlejší do, doplňující opatření. Po summitu v Lavaletě implementujeme dohodnutá opatření ve spolupráci s významnými africkými státy. Členské státy však musí zvýšit své příspěvky do, do toho trastového fondu. Chci vyjádřit poděkování vám, Evropskému parlamentu, za veškerou podporu, kterou eh, jste dávali na posílení našeho migračního rozpočtu 2015 až 16 o 1,8 miliard eur. Díky Takže takto se snažíme reagovat na pokračující krizi, ale i tak nás stále čeká ještě velmi dlouhá cesta, aby tato opatření byla operativní, abychom eh, zastavili, zbrzdili toky eh, migrantů, které se dostávají k evropským břehům. Nefungujeme zatím v krizovém modu. Komise vnímá i širší perspektivu proto se zaměřujeme také na e, středně a dlouhodobou perspektivu, abychom měli udržitelnější budoucnost na základě férového sdílení, zodpovědnosti a solidarity. Prvním důležitým prvkem je hraniční e, balíček. Musíme eh, zlepšit zprávu eh, našich externích hranic, abychom udrželi eh, Schengen operativní a komise předkládá nový přístup k ostraze naší společné vnější hranice. Tento návrh významným způsobem posiluje mandát Frontexu a to v podobě Evropské agentury pohraniční a příbřežní stráže. Posilují se také pravomoci v oblasti návratu. Řeknu to zcela jasně. Evropa zajistí ochranu těm, kdo ji potřebují, ale ti, kdo nemají právo tu být, musí být vráceni. V roce 2016 budeme, eh, přijdeme s dalšími opatřeními, neboť krize ukazuje, že zpráva našich azylových systémů musí být zásadním způsobem reformována a promyšlena. Komise navrhuje přepracování dublinského systému. Předložíme také eh, ucelený balíček legální migrace a integrace. Musíme zajistit důvěryhodné alternativy a posílit naše eh, tedy legální kanály. Navrhneme tudíž eh, úpravu té tzv. modré karty. Musíme aktivně zajistit, aby nově příchozí, kteří obdrží ochranu, se mohli plně účastnit na život životě společnosti. Komise je připravena pomoci členským státům zvládat tyto výzvy. Také eh, jsou, se vedou úvahy o zavedení strukturovaného systému pro přesídlování pokud jde o boj s pašováním, mm, převaděčstvím, tak chceme posílit ehm, stávající právní rámec ještě v letošním roce. Dále vyhodnocení operací a využití šengenského informačního systému dále pokračuje a bude finalizováno do rubna 2016. Komise předloží potřebné návrhy ke změně na základě této revize. Evropská unie čelí skutečným výzvám, ale jsem přesvědčen, že jediný způsob, jak tyto výzvy zvládnout, je pracovat společně na základě našich společně dohodnutých eh, programů. A kromě toho jsou tu ještě například modifikovaný návrh o inteligentních hranicích, který bude předložen do března 2016, jak bylo slíbeno. Drazí kolegové, naše spolupráce v loňském roce byla vynikající. A já i nadále se spoléhám na vaše příspěvky a vaší podporu. Spoléhám se na tuto podporu teď ještě více v době, kdy sílí populismus, extremismus, xenofobie, nacionalismus. A já to nemohu eh, skutečně skrývat, tohle ve mně vyvolává z hlediska budoucnosti Evropy největší obavy. A v dnešní rozpravě chci slyšet i vaše názory na toto téma. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, pane já bych rád řekl, že my rovněž považujeme tuto spolupráci za velice kvalitní, těšíme se na další velice aktivní rok v tomto ohledu a děkujeme za tuto prezentaci. Všichni, kteří vyjádřili prozbu vystoupit, jsou zde přítomní, toto je velice důležité pro nás, pro všechny, ovšem pouze vám chci říci, abychom dodrželi čas do 11.45, kdy musíme hlasovat, takže všichni budete mít dvě minuty, včetně koordinátoru. Proběhnou dvě kola řečníků. Nejprve nyní už teda jsem uzavřela tento seznam řečníků, kdokoliv, kdo vejde nyní do sálu a požádá o slovo, bohužel nebude mít tuto možnost, protože jinak prostě bychom nemohli stihnout hlasování. Začínáme s koordinátory, poté bude reagovat pan komisář a poté to bude další kolo otázek. Budete-li opravdu dodržovat ty dvě minutky, mělo by to být příjemný zážitek pro nás, pro všechny a vyslechneme si potom i odpovědi EPP koordinátoři. Začíná paní Kora Sabel. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Šťastný nový rok vám všem a těším se na spolupráci. Pane komisaři, ráda bych vám poděkovala za úžasnou práci na straně komise pod vaším vedením v oblasti migrace i bezpečnosti. A ráda bych řekla ještě jednou, že problém je na straně členských států a já spoléhám na vaši podporu aby došlo k úplné implementaci asilového balíčku v letošním roce a samozřejmě i záležitosti, které se týkají bezpečnosti, relokace, přesidlování, sdílené odpovědnosti, solidarity v praxi, pokud jde o přijímání těch, kteří se těší mezinárodní ochraně a mm, samozřejmě e, dělat rozdíl mezi těmi, kdo ji nemají. Dále je to otázka sběru otisků prstů, databáze, jejich údržba, jejich eh, analýza a tak dále. Těším se, že jste věnoval pozornost eh, tomu obrovskému tlaku, kterému bylo vystaveno Švédsko v posledním období. Pokud by šlo o Itálii a po, po, srovnali bychom to, tak těch 161 tisíc uprchlíků ve Švédsku odpovídá jednomu milionu v, uprchlíku. v Itálii jenom v prosinci jsme měli 11 tisíc těchto uprchlíků a jsem skutečně ráda, že toto schéma relokace zavedete i pro naši zemi. Co dalšího plánujete? To je moje otázka. A další věc, pan předseda komise Juncker hovořil o flexibilní interpretaci paktu stability pro členské země, které projevují více ochoty k solidaritě. Země, které nejsou členem eurozóny, například eh, Švédsko, pro nás by to mohlo znamenat eh, určitou diskriminaci ze strany podpory komise, to je další věc. A dále je to otázka nedo, mm, nezletilých bez doprovodu. U nás eh, ve Švédsku v absolutních číslech k nám přišlo vlastně obrovské množství těchto eh, osob, 33 tisíc a další věci, přesidlování. To je skutečně ta jediná možnost, jak se k nám mohou dostat eh, uprchlíci bezpečným způsobem. Děkujeme, paní Sipel, má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Mm, protože chce mnoho kolegů položit otázku, omezím se pouze na dvě oblasti. Ta jedna, to je spolupráce s třetími zeměmi. Možná byste, pane komisaři, mohli ještě upřesnit, se kterými třetími zeměmi spolupracujeme, co je cílem této spolupráce. Jde o to zlepšit situaci uprchlíků, kteří se tam nachází, či jde spíše o to eh, aniž bychom zlepšili jejich situaci, prostě pouze zabránit tomu, aby tito uprchlíci, kteří v těchto státech jsou, se vydali na cestu k nám. A co dostávají tyto třetí státy za to? A pokud tady jde o nějaké finanční vyrovnání, tak se ptám, odkud ty peníze pocházejí a zda je zajištěno, že skutečně budou k dispozici, pokud se, se totiž jedná o příspěvky z našich členských států, tak tady mám spíše dojem, že nejsou ochotny přijímat úprchlíky, ale ani nejsou ochotny se na tom podílet nějakým jiným způsobem, třeba tím finančním. A proto se vás ptám, jak chcete řešit takovýto problém. A má druhá otázka. Poukázal jste na to, že potřebujeme legální cesty do Evropy, že musíme pracovat na integraci a v této souvislosti se zmiňoval modré karty. Ano, modrá karta je ovšem nástrojem pro pracovní migraci a ne nutně nástrojem pro uprchlíky. A proto se vás ptám, jak to tedy vypadá s legální cestou do Evropy pro uprchlíky zda eh, například eh, plánujete nějaká speciální humanitární víza nebo ten resettlement, toho přemysťování, co tedy můžeme očekávat, jaké nápady a návrhy má komise v této oblasti. Pan Kirkhope? Děkuji za slovo, pane předsedo. Vítáme se na pana komisaře a rád bych vám poděkovala za podporu, kterou jste mi pod, poskytl v u zprávy k datum PN a R. Já skutečně jsem velice rád za tuto podporu, je to důležitý prvek naší další spolupráce do budoucna a naší práce do budoucna. Jestli dovolíte, drobná kritika. Jedna z věcí, kde máme obavy, vidíme se takovou situaci v celém světě, na celém světě, která se vyvíjí a my v podstatě asi nepotřebujeme takovou tu reakci na základě nějakých politik. My potřebujeme pokročit, skutečně z dlouhodobého hlediska pokročit v přepracování celé, celého toho procesu týkajícího se vnější hranic Evropské unie. Musíme zajistit podporu všech členských států v tomto ohledu a ne nějaké antagonistické postoje, konfrontační situace, ke které došlo v, za několika v několika konkrétních případech v této krizi. Revize dublinských dohod snad bude solidní, opravdu seriózní a ne pouze nějaká dočasná. A rovněž bych se rád zeptal pana komisaře za ta otázka otevřených hranic a neschopnost implementovat aky v oblasti eh, azylu a otevřených hranic. Zdá se, že to jaksi nefunguje. Já samozřejmě mm, bych rád bojoval za další finanční prostředky pro členské státy, to ano, ovšem členské státy zároveň musí dodržovat lidská práva a veškeré standardy, které se týkají imigrace a azylu a na které se spoleháme jakožto na důležité standardy. Jakým způsobem chcete reagovat eh, na tuto nevyváženost celého systému? Děkuji. Děkujeme za ALDE, paní Griesbeck. Děkuji za slovo. Děkuji a vítám mezi námi pana komisaře. Zároveň mu přeji samozřejmě šťastný nový rok a hodně zdraví, tak aby mohl řešit veškeré ty výzvy, které před námi stojí. Za Alde bych ráda poděkovala za vaše stanovisko, za vysvětlení, které jste poskytl v rámci této strukturované rozpravy. A trošku ale je mi líto, to bych zúraznila, že často reagujeme v podstatě tím způsobem reakčním a ne předem. Ve vašem vystoupení jste se zmínil o tom, že Evropa je křižovatkou. Když se, dochá, když se dostáváme na křižovatku, tak nějakým způsobem se snažíme nějakým způsobem analyzovat tu situaci. A já mám pocit, že tato analýza zde není dostatečná s ohledem na naše výzvy. A několik otázek těm velice důležitým obtížným debatám, které načekají Frontex samozřejmě, tam dojde ke změně, to je důležité, ovšem jak to bude fungovat ve skutečné evropské zprávě. Dobře, takže budeme zde mít rozpočet asi 300 tisíc eur a tak dále. Myslíte si, pane komisáře, že to je dostatečné, když se podíváme na 15 tisíc kilometrů, například ve vaší konkrétní zemi hranic, když to srovnáme to je takový jasný příklad. Stejný rozpočet máme pro evropský program e, ovoce a zeleniny do škol. Jak chcete e, řešit takovou obrovskou výzvu externích hranic, kontroly našich externích hranic, podobně jako mnoho evropských občanů. I my jsme si jistí tím, že bez pomoci členských států a efektivity v tomto ohledu Schengen prostě zanikne třetí záležitost, to jsou ty eh, centra expertízy, agentury a tak dále které by v podstatě možná bychom měli změnit tyto agentury na skutečné evropské agentury, které budou kompetentní, budou mít skutečné zdroje rozpočtové, lidské. A další otázka, kolegové ji se o tom zmínili, to znamená modrá karta a samozřejmě nezletili bez doprovodu. To v podstatě se týká i mých dotazů, které jsem chtěla v tomto ohledu rovněž položit. Děkujeme Natáli. Dále je to GUE, paní Ernst. Pane Avramopoulosi, jste komisařem pro migraci a já od vás očekávám alespoň jedno, a totiž, že nebudete směšovat otázky terorismu a uprchlíků. Já vás velice prosím, abyste takto nečinil ani periferně, ani okrajově. Je to velmi nebezpečné, a to jistě víte, právě vzhledem eh, na Turecko a na uh, Eh, události, ke kterým momentálně dochází, bychom měli být velice opatrní v naší diskusi. Nejsou tady pouze oběti z Istanbulu, které oplakáváme, ale také jsou zde oběti v, na jihovýchodě Turecka, kde se vede válka proti Kurdům, kde jsou zabíjeni eh, lidé eh, po stovkách děti i ženy. Takže to je, myslím, velmi obtížná situace poté s ohledem na Turecko a našeho vztahu k ním. Mám tři otázky. Za prvé, co chcete tedy realizovat? Co chcete tedy konkrétně učinit v otázce uprchlíků? Jaký zákon, jakou, jaké nařízení, regulaci? Co tedy chcete zavést a realizovat v situaci, kdy členské státy to nechtějí? Oni se zdráhají to učinit a to již celý rok. Jaké nástroje tedy chcete použít pro to, abyste nejenom uh, Eh, zajistili, to provádě, zajistili provádění hraničních kontrol. Co to uděláte proto, aby se konečně něco stalo? Chcete tedy eh, otevírat další procesy o nesplnění povinnosti, nebo jak se k tomu postavíte? A co uděláte s tím, že Slovensko říká, že nepřijmeme vůbec nikoho? Co uděláte s tím, že v Polsku již před volbami se říkalo, že Oni prostě nepřijmou muslimské uprchlíky. Jak se k tomu postívejte? Kde je váš protest? Já bych ho ráda slyšela. A slyšela bych také ráda, co si myslíte o novém azylovém zákonu v Dánsku. A zda jste se k tomu někdy vyjádřil. Tento zákon například plánuje to, že se uprchlíkům budou odebírat cené předměty, eh, a které potom budou použity pro to, aby se financovala pomoc těmto uprchlíkům, nebo já nevím, co přesně. Nepřipovídá vám to doby, a to říkám e, jako německá poslankyně, na doby, před kterými bychom měli varovat a do kterých bychom skutečně se neměli dostat do obdobné situace. Varuji vás tedy, apeluji na vás, ptám se na vás, ptám se vám, co tedy učiníte, co hodláte udělat. Vy jste komisař pro migraci, nikdo jiný. A já, a já se vás ptám, prosím, odpovězte mi na tyto otázky. Já skutečně neodejdu z této místnosti, dokud neuslyším vaši odpověď. Za EFD. D. Laura Ferrara. Kolegové, všichni, kdo přišli později do sálu a požádali o slovo, vy jste na seznamu. Chci říct, že všichni, kdo přišli, další, kdo přišli, požádali o slovo. Já vás zdravím. Dobrý den, pane komisaři. Měli bychom být realističtí. Ta situace není vůbec jednoduchá a a se obávám, že se pomalu šíří jistá rezignace. Dochází nám odvaha. A tady hovoříme o spolupráci se třetími zeměmi, i když dobře víme, že to není jednoduchá situace, se kterými členskými státy třetími, promiňte, třetími státy můžeme vůbec spolupracovat a vést s nimi dialog o základních právech. Vy tady hovoříte o potírání nelegálního přistěhovalectví, ale co chcete proti tomu prakticky udělat? Konkrétně. Nemáme bilaterální dohody, i když doho- situace v některých třetích zemích je velice obtížná. Nejsme z toho zaručit eh, správnou situaci v oblasti lidskoprávní v těchto zemích. A co tedy děláme konkrétně na to boji proti nelegálnímu přestěhovatelství. V Itálii například, pokud migrant nemá nárok na mezinárodní ochranu, tak je sice vyhoštěn ze země, ale nikdo ho nedoprovodí ani na nádraží, ani na letadlo, aby vycestoval. Má vycestovat sám, nemá vůbec žádné peníze, nemá vůbec žádnou ochranu a tak zůstává na území Itálie tedy jaký typ podpory by mohla poskytnout Evropská unie ale zemím, jako je Itálie, kde je skutečně velký problém s nelegální migrací a kde jsou skutečně migranti odkázáni sami na sebe. Nikdo jim nepomůže. Máme tolik databází, ale zdá se, že nejsou propojeny, že se nekomunikuje. Máme v nich mnoho informací, ale nikdo je nevyužívá. A pokud je někdo využije, tak je to již většinou pozdě, již v okamžiku, kdy škoda vznikla. Jako nyní hovoříme tady o těch hotspotech, které by měly poskytnout jisté řešení, přispěch k tomu, abychom byli 100 migranty lépe identifikovat, ale v Itálii hotspoty nefungují dobře. Máme pouze jeden jediný hotspot. To skutečně není něco, co by fungovalo identifikace dochází příliš pozdě, opakovaně dochází k situaci, kdy mnoho migrantů prostě se odebere již dál, nejenom kvůli neschopnosti italského státu, ale také kvůli tomu, že již mají své zkušenosti a ty postupy vypadají tak, jak vypadají. Co tedy hodlá udělat Evropská komise pro to, aby vyřešila tuto, tyto problémy? Mají vůbec členské státy vůli jednat společně unijním postupem, anebo si to chtějí pouze vyřešit mezi sebou, mezi vládně. Mám pocit, že tady chybí politická vůle, že se tady nechce myslet evropsky. Děkuji, Zuzane, paní Kele. Děkuji, pane kom, pan komisaři, že jste se dostavil. Mám na vás pár otázek. Už nějakou dobu se hovoří o tom, že Turec, Turecko vrací eh, uprchlíky zpátky do Syrie. Teď to bylo potvrzeno německou televizí, která ehm, dělá nějaké, nějakou investigativní žurnalistiku. Co s tím komise bude dělat, vzhledem k tomu, že máme s Tureckem eh, dohodu, pan eh, místopředseda Timmermans tam právě byl, Myslím, že hodně lidí se domnívá, že je to důsledek té dohody s Tureckem. Dále, to, co říká paní Cipl, to znamená legální um, přístup eh, k, pro uprchlíky. Chcete navrhnout nějaké nové návrhy týkající se právního přístupu uprchlíků třeba na pozemních hranicích nebo humanitární víza nebo při přesedlování, něco takového bylo, bylo velice důležité, protože takřka každý den, zvláště teď v zimním počasí, lidé ve Středomoří přichází o životy. K Dublinu. Navrhnete reformu Dublinu a já vás eh, chci vyzvat k tomu, aby to byla skutečná reforma, věcná, podstatná reforma. Tento parlament už řadu let volá po takové významné reformě, aby došlo k férové alokaci uprchlíků, aby to nebylo jenom náhodně podle toho, kam přijedou. A to znamená, chci říct, že samozřejmě otázka rodinných, kulturních vazeb může být velice důležitá. Takže musíme zohlednit také priority uprchlíků. Proto bych si přál, abyste předložili skutečnou reformu, a pokud jde o, ty, eh, o ten relokační fond, tak doufám, že k tomu bude velká podpora i parlamentu. Eh, eh, Zag ik commissaris Afromopoulos op de Belgische TV bij het programma Ter Zaken. Děkuji vám, pane Avramopoulos. Um, ehm, zdá se, že z toho, co jsem viděla, belgické televize poprvé se hovořilo skutečně o těch masových útocích a obtěžování, um, sexuálním obtěžování v Kolíně. Vy ho, jste ho zmínil incidenty, ale to nebylo zdaleka jenom v Kolíně, kde bylo 500 stížností, ale také ve Švédsku. A jinde musíme tudíž vědět o tom, co se děje. Takzvaní um, uchazeči o azyl z um, ze Syrie a Afganistánu, kteří přicházejí každým dnem, představují nebezpečí pro naší společnost, nebezpečí pro ženy. Z toho, co říkáte, to vypadá, že vytvoříte tedy i letos spoustu administrativních um, úkolů, které mají učinit Evropskou unii bezpečnější, ale mezi tím džihadisté se tu pohybují naprosto svobodně, útočí, ženy jsou napadány, občany už nebudou moci bezpečně eh, chodit v ulicích. A jediný závěr, který z toho mohu vyvodit, je, že nelze než, přistup, než zavřít hranice. Právě jsem slyšela, že pan komisař říká, že se bojí populismu. Já se zase bojím toho, že lidé jako vy jsou v čele Evropské unie a tvrdí, že chtějí učinit Evropskou unii bezpečnější. Takže dobře, to bylo první kolo. Pokud si přejete nějak zareagovat, pane komisaři, a pak bude další kolo otázek. Děkuji, pane předsedo. Na úvod mi dovolte vyjádřit poděkování za všechny předložené dotazy velká část toho, čeho se ptáte, je také součástí mých úvodních poznámek. Ale teď eh, se pokusím přejít k podrobnostem a trochu um, vysvětlit některé z těch záležitostí. Anna Maria Koraca Build. Tím začnu. komise, jak víte, již si uvědomuje, že jsou rozdíly ve situaci ve Švédsku, to znamená souhlasila s tím, že bychom pozastavili alokaci do Švédska. Viděl jsem situaci v terénu ve Švédsku a plně chápu argumenty švédské vlády. Švédsko bylo první zemí, které plně podpořilo naši politiku k migraci a všechna naše další opatření. A pokud jde o možnost relokací, tak rozhodnutí bude přijato před únorovou Evropskou radou. Jak víte, před několika dny jsem schova, svolal eh, setkání ministrů vnitra, byli tam ministři Švédska, Dánska, Německa. Byla to velmi plodná diskuze, jsme se snažili vyjasnit některé podrobnosti a zabránit a předejít eh, možnému napětí na hranicích. Ministři dali najevo zájemné pochopení a snahu vyřešit tyto problémy jsem si plně vědom, jaká tam situace je a jsem ve stálem kontaktu s panem ministrem. Teď paní Cipl. Naším cílem je zahájit reálné, skutečné partnerství s klíčovými státy a lépe využít naše eh, financování, lépe sladit naše politiky. Pochopitelně, že potřebujeme eh, právní, eh, legální alternativy nelegální migrace. 26. ledna, ledna zahajujeme dialog s podnikatelským společenstvím a doufám, že pan Maraš se k nám připojí na tomto velmi důležitém zasedání. Spolupráce s třetími státy. My opakovaně říkáme, že to je nesmírně důležité, pokud nezapojíme třetí země, tak nenajdeme řešení těchto složitých otázek. Podporujeme také finančně. Připomínám, že jsme vytvořili trastový fond z Valety, syrský fond, fond pro Syrii a fond pro Turecko. Rozpočet Evropské unie a také rozpočty členských států musí přispět k financování těchto fondů. Musí to být společné úsilí. Pokud vy jakožto rozpočtový orgán samozřejmě budete souhlasit se zvýšením rozpočtu. Paní Ernst mi rovněž položila dotaz. My jistě politicky se na všem neschodneme, ale sdílíme eh, zásadní nutnost dodržování základních práv přistěhovalců a hájíme jejich práva. A případ Dánska konfiskace ehm, těch eh, šperků a eh, dalšího majetku. Bude se o tom hovořit i z eh, příští koncem měsíce a očekává se, že to bude přijato. Monitorujeme situaci a přeskoumáme tu situaci a oficiálně zareagujeme a odpovíme Dánsku po přijetí toho zákona. Členské státy i ty, které mají rádi Dánsko, mají zodpovědnost vítat přistěhovalce důstojným způsobem a um, přijímat je důstojným způsobem a zajistit, aby s nimi bylo zacházeno uh, spravedlivým způsobem. K Dublinu. Komise předloží návrh do eh, března 2016. Dublin by neměl být jen mechanismem alokace zodpovědnosti, ale také mechanismem solidarity mezi členskými státy. Zejména musí být zaveden distribuční systém, podle něhož budou tak automaticky žadatele alokováni k jednotlivým členským státům. Jinak souhlasím s vámi v tom, že Dublin musí být revidován a to eh, do hloubky. Když byl Dublin přijímán, tak byla situace úplně jiná, ale situace se teď změnila. A když budeme hájet ten starý Dublin, tak tedy nevím, jestli skutečně chápeme situaci. Ale budeme každopádně pracovat v duchu, který jsem popsal a budu potřebovat v určitý moment vaši podporu. Pokud jde o program strukturovaných eh, přesídlení, tak tady máme rámec kolektivního přístupu k přemístování i dalším formám humanitární pomoci. Jaké jsou cíle? Jednak musíme zajistit bezpečný eh, příchod osob, které mají nárok na ochranu do Evropské unie. Dále musíme ulevit tlaku eh, těch eh, hraničních členských států, dále hostitelských eh, zemí v krizových regionech. A musíme poskytnout pobídky třetím zemím, aby zesílili spolupráci s Evropskou unii, včetně migrace. Teď mi dovolte se s vámi podělit o informaci o tom, jaká je situace v Itálii a Řecku. Já jsem tam byl. A tu situaci sleduji velmi bděle. Věci jsou v pohybu. Ale hodně se ještě musí udělat. V Itálii třeba Lampedusa a Trapany už e, fungují. Další hotspoty Portem Tokle, Rozalo, ve, tak ty se otevřou, nebo mohly by být otevřeny do několika dní. A pokud jde o Řecko, tak na ostrovu Lesbos, tam je pouze jeden hotspot Moria, eh, který je eh, funkční probíhají další práce na Lesbosu i na dalších ostrovech. Z toho, co jsem slyšel od příslušného ministra před několika dny, všechno bude dokončeno koncem tohoto a začátk, či začátkem příštího měsíce. V Řecku také máme eh, plány na eh, budování dalších hotspotů v zbývajících oblastech. A je teď k Schengenu. Všichni dobře víme, že Schengen je jedním z největších výdobytků eh, Evropské unie, který musí být hájen. Je tu řada různých fám a dohadů, které jsem si přečetl z tisku, ale nejde jenom o to, že jsme strážci smluv. proč musíme zachránit Schengen. Nejen, ano, Schengen je skutečně teď v sázce. Pokud Schengen skolabuje, podle mě to bude začátkem, začátek konce evropského projektu. To všechno, co jsme udělali za posledních 60 let, Musíme tudíž eh, tento systém zachránit, zachovat a lépe využít jeho nástroje. Schengen sám není problémem. Schengen nám dává všechny nástroje, které máme, které potřebujeme. Eh, samozřejmě předběžnou podmínkou je lépe zvládat hranice, mít funkční hotspoty, lépe zvládat krizi. když je řeč o ochraně hranic, ostraze hranic, musíme vysvětlit, že to není nějaká hrozba. E, nemůžeme prostě říci členským státům, aby nasadili armádu na obranu Evropy. Ne, kdo e, máme morální závazek poskytovat mezinárodní ochranu a instituční závazek. Takže Schengen tu je a my si uděláme vše, co je v našich silách, aby e, zůstal. A vzhledem k tomu, že je řeč o hranicích, já jsem to už zmínil, doufám, že budeme mít ty výsledky ještě dřív, abychom měli tu agenturu e, pohraniční a námořní stráže co nejdříve. Chtěl byste možná tohle říci v dalším kole? Ano, děkuji. A teď ke Kolínu. Situaci sledujeme. Víte, že to pro nás nesmírně eh, citlivá záležitost. Je to záležitost národních regionálních orgánů. A v jednom z interview v belgické televizi jsem to jasně eh, řekl, ale stále ještě probíhají vyšetřování. A samozřejmě nesmíme směšovat migranty, uprchlíky se zločinci a teroristy. Jinak se s nimi tak bude zacházet. Ti, kdo spáchali tyhle hrozné činy, musí být souzeni, případně odsouzeni k odnětí svobody, pokud je nemůžeme poslat zpátky. Ale nemůžeme generalizovat. Žijeme ve velice kritickém období a myslím si, že eh, německé orgány situaci vyjasní a že, jak doufám, nebudeme mít nebude se opakovat tato situace v budoucnu. pane komisaře. Já se omlouvám, že jsem vás přerušil. Vím, že jste se snažil odpovědět na všechny otázky poslanců, toho si vážíme. A nyní velice rychle k ostatním kolegům, kolegyním, kteří požádali o slovo. Milí kolegové, dvě minutky každému, prosím, abyste to dodrželi, a protože v 11.45 musíme hlasovat. Paní Holmajer bude první. Paní Holmajer. Dvě minuty, prosím. Prosím. You're on the list. Se, jste na seznamu, ano? Nebo někdo vás dal na seznam? Nějak, dobře, takže někdo dal paní Holmajerovou na seznam. Aha, takže já jsem, no dobře, na seznamu. A zdá se, <laughs> ano, dobře, takže máme zde lidé z těla i selfie, paní Holmajer se nám zde objevila na seznamu, no, ano, vidíme. Takže ještě jednou, paní Holmajerová, máte dvě minuty. Děkuji, děkuji za slovo. Já jsem v podstatě chtěla položit několik otázek. Frontex. Máme zde hodně problémů s takzvanými hotspoty dále s navracením z řeckého pobřeží a zároveň problémy rozhodnout se, koho nebo kdo bude tím navrátivším. Ty procedury zatím nejsou jasné. Mohl byste nám poskytnout nějaké informace o řešení této situace, protože už jenom ta představa toho, že budeme tyto osoby navracet, přes Řecko, přes Makedonii, Srbsko, že by se dostávali přes zbytek Evropské unie. Jakým způsobem na to nahlížíte s ohledem na politiku navracení? A dále je to časový harmonogram. V současné době se čelíme tomuto problému s časem, protože pokud zde máme 3 a 4 tisíce lidí každý den přijíždějících na pobřeží Řecka a to v zimě, tak nemůžeme opravdu vůbec hovořit o kontrolovaném migračním toku, i když eh, my vlastně dokonce ani neregistrujeme každou osobu. A pokud teroristé zneužívají těchto toků a evropští občané rovněž zneužívají potom tyto diskuze o migraci, obvinují všechny migranty z toho, že jsou teroristy, tak ehm, to je propojeno i s problémem časového hlediska. Asi bychom měli rychleji a jasněji organizovat politiku návratu, kdo má právo, kdo nemá právo, jak tato problematika relokace, přesidlování nefunguje. Většina lidí dokonce vůbec není přesídlena, ten systém prozatím nefunguje. Mohl byste nám poskytnout nějaké informace o časovém harmonogramu? Kolegové, abychom byli spravedliví úplně ke všem, možná jste si nevšimli, že jsem ukončil seznam přihlášených dlouho, dlouho před pan, eh, i Tomáši, i, i ty, i ostatní, kteří jste se přihlásili, jste na rezervním Eh, seznamu, pokud, teda, pokud by nás netlačil čas, tak samozřejmě, pokud budeme mít ještě chviličku před hlasováním, tak vám dám slovo, tak aby byl spravedlivý úplně všem Tomáš, Barbara, ostatní, jakmile bude chvilička, tak vám dám ještě prostor, ale nyní to není možné. Juan Fernando je dalším. Děkuji za slovo. Pane komisaři, jsem se. Trošku. Ale taková humorná poznámka pršelo eh, a někdo řekl dobré ráno a já jsem si řekla, to snad ani není možné. A v podstatě, když vám řeknu šťastný nový rok, tak v podstatě je to rovněž trošku humorná poznámka, protože my nejsme v dobré náladě, neděje se nám nic pozitivního, především ve vašem portfoliu. V podstatě je zde neustálá propast mezi dobrou vůli, prohlášeními na jedné straně a fakty, realitou. Ovšem, vy můžete prostě plnit jenom to, co mohou plnit evropské instituce. Slyšeli jsme o rozhodnutí týkajících se Turecka 3 miliardy, 3 miliardy eur najednou. 3 miliardy, které jim chceme poskytnout, aby nějak zvládali uprchlickou krizi, ovšem ty peníze nemáme. Dále to jsou čísla těch, kteří by měli být eh, přesídleni. Vidíme, že by nám to trvalo 75 let, aby tento program přesídlení těchto čísel, těchto lidí byl dokončen. To, co navrhuje Evropská komise. Nebo právní plán, který se týká aktualizace dublinského asilového balíčku. Ano, někteří tvrdí, že Dublin je i zastaralý, že asilový balíček musí být upraven. Ovšem problém, hlavní problém je neochota členských států plnit eh, dublinské nařízení, tak jak bylo aktualizováno a zároveň i asilový balíček, který byl aktualizován, šengenský balíček v průběhu posledního mandátu. Jak hodnotíte, pane komisáře, kapacitu Evropské komise budovat konstruktivní dialog se členskými státy, které nechtějí nebo jsou neochotny aplikovat šengenský asilový balíček před dalším krokem, kterým by byla další aktualizace obou balíčků. Děkujeme, Juane. Pan Kuelo má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Pane komisaři, vy jste tady hovořil o nutnosti, že třeba, aby mezi členskými státy byla větší solidarita. Komise zahájila správné iniciativy, ale skutečně tady skutečně chybí reakce ze strany členských států. Nic nedělají. V minulém zá, minulé září jsme schválili systém pro relokaci osob a od té doby bylo eh, relokováno 262 osob. Jak můžeme překonat tento problém? V Portugalsku občanská společnost se snažila vytvořila asi 600 míst pro přijetí uprchlíků, ale Portugalsko přijalo pouze 24 osob, tedy e, občané vlastně projevili solidaritu a k ničemu to nebylo. A dále, pan komisaře, vy jste zahájil důležité iniciativy, které se týkaly hranic. V říjnu to byl Frontex a pak taky Evropský úřad pro azyl, kteří si vyžádali více než 600 dalších dodatečných míst a do dneška, pokud vím, byla jim ze strany členských států poskytnuta pouze polovina těchto pracovních míst. Kde je tedy ten zbytek? A dál hotspoty v Řecku. Tady můžeme říct, že z 172 eh, těch osob z Frontexu pouze dva pochází z toho úřadu pro asi Je to pravda? A dále Komise eh, včera schválila 1,6 milionů pro podporu Řecka. A já se ptám, jak to vypadá momentálně s Eurodakem. Je ten systém přestou připraven na to, aby mohl skutečně čelit těm významám a teď tedy Schengen. Eh, to, co jste říkala, pane komisaři, o Schengenu, já s tím souhlasím, ale pane komisaři, jste schopen nám zaručen to, že komise bude monitorovat vše, co se odhrává na hranicích. Respektujeme právo členských států, aby se znovu zavedly kontroly na hranicích, ale tyto kontroly musí respektovat šengenské právo, šengenské aky. E, v některých případech ovšem kontroly policejní můžou se přeměnit v permanentní kontroly hranic, což by tedy nebylo v souladu se Schengenem. Já jsem již nějak nekontroloval časomíru. Děkujeme a paní Stevens má slovo jako další. Dank u wel, voorzitter en meneer de commissaris. Děkuji za slovo. Pane předsedo, zároveň bych ráda poděkovala komisaři za jeho slova. Někteří se zmínili o, vlámském, o programu, který proběhl na vlámském televizním kanálu, o odpovědnosti členských států Evropské unie. Ovšem podle mě ten zásadní problém je ten, že Itálie, jakož i Řecko otevřeli dveře neomezenému přílivu emigrantů do EU. Vy jakožto komise jste strážkyní celého systému a nevedli jste dostatečný postup vůči těmto zemím pro porušení Dublinu. Jediné, co jste udělali, je vlastně určité poskytnutí těch 3 miliard eur Turecku, aniž bychom požadovali jakékoliv záruky zpět. Hovoříte rovněž o politice, eh, která se týká ostrahy hranic. Samozřejmě to samo o sobě je pozitivní, ovšem eh, tam nejde o nějaké navrácení lidí, tyto hranice vlastně zůstávají neustále propustné, čili uděláte konečně něco pro to, aby tyto hranice se staly bezpečnými hranicemi. Pan Depré má slovo, děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych vám řekl, že skutečně to, co řekl pan López um, Aguilar, sdílím, protože jsme takové slepé ulice institucionálního charakteru. Na jedné straně chceme mít společnou politiku v oblasti azylu a imigrace, ovšem implementace samozřejmě závisí pouze na dobré vůli členských států, takže to nebude fungovat. Institucionálně asi budeme muset změnit tato pravidla, protože jinak to nebude fungovat. Další příklad. Zmínilo jste se o posílení informačního šengenského systému. Dobře, to je potřeba, že budeme organizovat systematické kontroly dokonce i pro naše občany na vnější hranice. Všem k čemu to bude, pokud členské státy nebudou poskytovat dostatečné informace, pokud jde o problémy na těchto hranicích, k čemu to bude sloužit? Na jedné straně to bude povinnost, ale na druhé straně to bude vlastně volitelná možnost. Efektivita nulová. Čili je jasné, že pravidla musí být změněna. Frontex. Vy jste se zmínil, a to je, to skutečně se těším, že posílíme jejich pravomoce v Rantexu. Dobře, ovšem co změníme? Budou mít možnost iniciativy, pokud jde o organizaci návratu těchto lidí, ovšem při, při koordinaci těchto kontrol vlastně nemají dostatek finančních prostředků, jsou žebrákem, musí se obrátit na členské státy, No, takže řekněme, já tam prostě dám jednu, de, eh, jednu desetinu těch prostředků členské státy, devět desetin a tak dále. Čili opět je to institucionální slepá ulička, ze které nevidím jinou, eh, jiný, eh, jiné řešení. Dále je to Turecko, děkujeme za ten seznam, pokud jde o bezpečné země původu. Ovšem, pokud rozhodneme, že Turecko tam nebude na tomto seznamu, tak skutečně si nedokážou představit, co budeme muset řešit s Erdoganem. Ovšem pokud je na tomto seznamu, tak zase na druhé straně je to vlastně určitý bonus, který dáme Erdoganovi a vlastně bude moci postupovat ve všech těch operací, ve kterých do současné, eh, který je zapojen aktivně až do dnešního okamžiku, čili je to taková opravdu šílená situace. A nyní eh, dohoda o navracení, kterou máme s Tureckem, a definování eh, Turecka jakožto bezpečné země původu. Protože pokud Turecko není bezpečnou zemí, co to znamená tato dohoda o navracení? Budeme posílat um, občany, budeme posílat osoby do země, která není považována za bezpečnou zemí původu? Děkuji za odpověď. Děkujeme, že hráte. Pani Činiči má slovo. Grazie, grazie, Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a také děkuji panu komisaři za to, že zavítal mezi nás. Děkuji vám také za vaše úvodní slova a že vaše úsilí během minulého roku také za spolupráci s parlamentem v oblasti naší kompetence, našeho výboru, co se týče terorismu. Musím říct, že terorismus nás překvapil překvapil nám s tím, jak fungují, jaké nové formy a modality vyvinul, které jsou pro nás skutečně strašlivé. I, mám tím na mysli i ty útoky v našich zemích. Co tedy hodlá komise učinit eh, v oblasti prevence? Prevence radikalizace, prevence rekrutování teroristů prostřednictvím internetu, neboť já mám dojem, že Někdy máme pocit, že ty lidé přicházejí z ciziny, ale tak tomu není. Oni jsou většinou již u nás. A proto jde o to provádět preventivní práci ve vězeních a ve veškerých dalších oblastech. A o tom jsem do posud slyšela od vás jen velmi málo. A dále musíme silněji bojovat proti organizovanému zločinu. Měli jsme se před nedávnem pana ředitele Europolu, ale on hovořil o propojení této formy kriminality a terorismu. Například pašování zbraní. To jsou formy organizovaného zločinu. A toto vše podporuje i terorismus. Co tedy můžeme učinit proto, aby Chom zlepšili spolupráci například v oblasti výměny informací a také v oblasti soudnictví. Myslím si, že to jsou základní aspekty pro to, abychom mohli bojovat proti terorismu. A nyní krátce k přestěhovalectví. Děkuji vám za to, že jste tak velice dobře vyslovil sl- jméno hotspotu v Itálii. A pak Dublin. Přepracování Dublinu. Dublin je nástrojem solidarity. A ještě další téma nezletilí migranti, je to celá třetina migrantů, těm musíme věnovat naši obzvláštní pozornost. Pan komisař to vyslovil tak krásně, protože tam osobně byl v Itálii, že ano? Dobře, pan Bony má slovo jako další. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo a panu komisaři bych rád poděkoval za objasnění všech těchto problémů. Já si myslím, že komise a i Evropský parlament pracují dostatečně intenzivně, tak abychom řešili problémy s terorismem, s uprchlíky, ovšem hlavní problém je v oblasti realizace. Jakým způsobem dosáhnout toho, aby výměna informací v reálném čase, pokud je o osoby, které se dostávají do Evropy a překračují naše vnější hranice, aby tato výměna informací začala fungovat, zda bychom mohli urychlit práci v oblasti smart borders a informačního systému celého Schengenu. Jakým způsobem dosáhnout toho, aby bezpečnostní složky a zároveň spravodajské eh, ehm, služby si informovaly veškeré informace, které se týkají teroristických útoků, například i těch, který, které proběhly v loňském roce. Ještě, ne, ještě vidíme, že vlastně k tomu neustále nedochází. A dále je to pohraniční eh, stráž, kontrola hranic, aby to začalo reálně fungovat. Některé země, jak víme, byly proti tomu, smíme na to zapome- zapomínat, nedostačuje totiž pouze přijít s nějakými řešeními, ale zároveň je implementovat. Samozřejmě nejenom pokud jde o členské země, ale zároveň určitá vůči role komise je zde potřeba. Děkuji. Děkujeme. A na heč má slovo. Děkuji. Pokud máme zvládnout migrační toky, které eh, se řítí do Evropy, musí stát eh, všechny členské státy eh, na jedné, v jedné řadě musí tahnout za jeden pro vás. A to se zatím neděje. Musím se rozhodnout, co dělat, když ne všechny členské státy budou připraveny pomoci. Zajímalo by mě, co komise dělá, jak chce komise přistupovat k zemím, které nejsou připraveny eh, odvést, eh, přijmout svůj díl zodpovědnosti. Pár zemí přijímá hlavní zodpovědnost za migrační toky a Švédsko je jednou z těchto zemí. Přijímáme více nezletilých bez doprovodu než kdokoliv jiných a rádi to děláme. Problémy nejsou peníze, Problém je, že nemáme dost učitelů a míst ve školách. Ale co dělat, když nebudeme stát bok po boku? Ani o to vám. Děkuji, pane předsedo. A také vás zdravím v novém roce. Doufám, že rok 2016 bude lepší rok pro nás, pro všechny. A mám specifické otázky. Takže za prvé, jak komentujete přání některých členských států uzavřít se eh, a izolovat své hranice? Jak jim odpovíte? Druhá otázka. Ve vztahu k fungování nové agentury, kterou jste představil koncem lidského roku, proč hovoříme pouze o pomoci šengenské eh, Evropě. Více států přece má eh, vnější hranice, které ne, nejsou v Schengenu, ale jsou eh, členy Evropské unie. Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko. No ale otázky týkající se Turecka. Má komise eh, nějakou již revizi od posledního samitu s Tureckem, nějakou představu o tom, jak plní tato země své závazky ve vztahu k migrantům. A kromě toho existuje i další trasa, kromě těch námořně jsou to um, jsou to řeky eh, na Balkáně, kam jenom za posledních eh, pár týdnů dorezlo 67 dětí tímto způsobem, že se přeplavili přes řeku. Eli? Yes, thanks. Um... Ano, děkuji. Drahý pane komisaři, já oceňuji úsilí komise Eh, na ochranu uprchlíků, ale nefunguje to, jsme v začarovaném kruhu. Implementace hotspotů v Itálii věc ještě zhoršila. Lidé, kteří dorazí, teď jsou rozděleni na ty, kteří mají na, na rok na relokaci a ti, kteří ne. Tím se vytváří eh, diskriminace na základě státní příslušnosti. Ti, kdo nemají přístup eh, k relokaci, jsou posáni rovnou do detenčních center, nejsou informováni o pravidlech, mohou tam být až rok pokud žádají o azyl. Jak zajistíte respektování jejich lidských práv v těchto postupech? Kdo může eh, získat eh, přístup k relokaci, zase musí odevzdat ehm, otisky prstů, aniž je informováno se o budoucnosti. 200 lidí z Eritreji v Lampeduze protestovali, nechtěli odevzdat otisky prstů. Pokud jsou eh, pak lidé ponecháni v úplné nejistotě ohledně své budoucnosti, no jak můžeme být eh, překvapeni, že se nechtějí registrovat. Relokační mechanismus eh, už měl fungovat. Je opožděn. To je jediný způsob, jak ulevit těm frontálním zemím. A musí to skutečně začít Eh, doopravdy, ne těch 199, těch 160 tisíců, které byly zatím relokovány. Víte, kolik eh, míst členské státy navrhly, eh, nabídly pro tyto plány? Potřebujeme zoufale reformu dublinského systému, který dává většinu zátěže na hraniční země. Takže mechanismus musí být závazný. Nemůžeme jenom čerpat z Evropské unie a nevzít, nemít zároveň neúčastnit se na eh, zodpovědnosti. Nemůžeme dopustit, aby uprchlíci eh, platili za nedostatek důvěry mezi státy, ale buď budeme mít bezpečný přístup pro uchazeče o azyl, ale pokud nemáme kontrolu nad tím, jak vykonávají svá práva, nebo pokud se k nám dostanou už mrtví, tak pak právo na mezinárodní ochranu vlastně není plné právo. Paní Hemenes Veseril. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také panu komisaři a přeji mu i já za svou stranu vše nejlepší do nového roku. Doufám, že tento rok bude pro Evropu rokem dobrým. Potěšilo mě, když jste řekl, že boj proti terorismu je pro komisi prioritou a že je třeba navýšit rozpočet, že hodláte navýšit rozpočet, abyste tento boj mohli vést, ale jak konkrétně to tedy bude zrealizováno v Evropě. Pomysleme na útoky, ke kterým došlo v Turecku, tam přišli o život zejména Němci a k útokům dokází i v ostatních zemích. Co tedy konkrétně můžeme učinit pro to, aby k Evropě i mimo Evropu nedocházelo k dalším úmrtím, jaké opatření hodláte zavést. A pak oběti. Myslím si, že oni jsou vlastně symbolem eh, ochrany lidských práv, práva na život a na svobodu. A myslím si, že dostatečně nehovoříme o právech obětí. Již mnoho let požadují směrnici, která se bude zabývat oběťmi terorismu. Každý z nás se může stát takovouto obětí. Kdy komise předloží návrh směrnice? Parlament to již požadoval a buďte ujištěni, že my bychom takovýto návrh všichni podpořili, paní Ferrero. Děkuji, budu hovorit Děkuji, budu hovorit švédsky. Pane komisaři, chtěla jsem pouze zareagovat na váš návrh. Řekli jste, že předložíte návrhy pro přeskum jistých právních textů a Nyní se hovoří o celé řadě ještě dalších nových textů a já mám velké obavy z jedné věci a totiž, že Mnoho uprchlíků se pobývá v našich členských státech již delší dobu a není možné takovéto lidi jak si opět poslat pryč do jejich vlasti, zrušit ta rozhodnutí, která již byla ale ča- v mnoha případech vlastně byl její, byla jejich zádost o azyl odmítnuta, ale oni zde zůstávají, pobývají. Takže se ptáme, jak dlouho chcete vlastně, jak si zadržovat takovéto osoby dříve, než tedy dojde k vyřešení jejich případů a než padne konečné rozhodnutí o jejich žádosti o azyl. Musíme si uvědomit, že tito lidé pocházejí ze zemí, které jsou skutečně velmi nejisté. A zohlednil jste při vašich úvahách, že případě, že budeme navracet takovéto osoby, tak musíme hovořit se všemi, kterých se to týká. Mám tím na mysli, já tady si myslím, že je skutečně zásadní ta situace v těch zemích, ze které ten konkrétní uprchlík pochází. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Již jsem to zmínila. Situace se stále zhoršuje. S tím naprosto souhlasím. Například ve Švédsku jsme skutečně dosáhli veškerých hranic, kterých vůbec dosáhnout lze. A z tohoto důvodu jsme právě znovu zavedli kontroly na hranicích. A já bych eh, ještě ráda poukázala na to, že náš ministr vnitra se vás přímo otázal na to, jak máme my zacházet s těmi uprchlíky, kteří k nám přišli. jejich skutečně obrovské množství. Některé z nich mají být přerozděleni do jiných členských států. Vy sám jste uznal, že ostatní členské státy ovšem přejímají příliš málo uprchlíků. A nyní k Frontexu. Možnosti Frontexu mají být naříz, navýšené. Máme tady akci Search and Rescue, tedy to hledání a zachraňování, to je jedna z operací, které Frontex provádí. Ale my musíme počítat s tím, že bude do Evropy přicházet čím dál tím více migrantů a uprchlíků. Co tedy učiníme? Jaký budeme mít plán? A nyní akční plán s Tureckem. Je schopno Turecko nám zajistit, že bude mít vše pod pod kontrolou, že uprchlíci skutečně zůstanou v Turecku a pokud ne, eh, pokud tedy z Turecka odejdou, bude možné je tam navracet zpět? Eh, v současné situaci vlastně každá země sama za sebe se snaží zavádět nějaká opatření, aby situaci zvládla, ale většina zemí je již vlastně skutečně u konce svých vlastních možností. Jsou to hraniční situace pak zde dochází k novým fenoménům násilí. Nezažili jsme to ve Švédsku, ale zejména v Německu. A je skutečně strašné, že velká skupiny mužů, cizinců sexuálně obtěžují a útočí na ženy. A policisté nereagují. Ve Švédsku jsme již e, zahájili šetření a zjistili jsme, že, že již v roce 2014 byly podány žaloby v této souvislosti. Je strašlivé, že nikdo nezareagoval. Musíme si tedy eh, dovolit otázku, kde jsou veškeré ty feministky, které se k tomu vůbec nevyjadřují. Děkuji. Další řečník? Er øh, děkuji. Tohle může být opravdu teď jedna z nejtěžších zaměstnání v Evropě, v které, eh, místo, v kterém se nacházíte, Eh, doufám, že rok 2016 zvládnete, i když možná bude těžký, ne těžší než ten, který uplynul. Potřebujeme společná řešení, spíše než aby členské státy hledali vlastní řešení. A eh, komise chce reagovat eh, na ten návrh zákona o konfiskaci, konfiskace majetku A chci říct panu komisaři, že ne všichni ránové jsou hrdí na to, co se děje. Já na to hrdý nejsem. A jsem zvědavý na vaše reakce. Pokud jde o Schengen, tak jistě musíme chránit Schengen. To je jeden z velkých výdobytků Evropské unie a já jsem nesmírně znepokojen potenciálním dominovým eh, efektem, který se teď šíří celou Evropou kdy členské státy zavádí hraniční kontroly. To je situace, která je víceméně teď mimo jakoukoliv kontrolu, takže já vás žádám, abychom hledali společná řešení, protože to je jediný způsob před. A já vás nyní žádám, pane komisaři, abyste prohloubil dialog s členskými státy, abychom měli hlubší dialog s členskými státy samozřejmě s tím, abychom eh, zabránili tomu, aby členské státy jeden po druhém zaváděli hraniční kontroly, abychom zabránili tomu dominovému efektu. Že můžete prosím prohloubit ten dialog a hledat společná řešení. Kolegové, takže v první řadě děkuji vám všem. V podstatě všichni jste dodrželi váš řečnický čas to je skvělé. Díky tomu jsme mohli mít eh, dvě kola komisař nyní může prostě civilizovaným eh, způsobem odpovědět prakticky na všechny položené dotazy, ale jedině pokud ten rezervní seznam, který mám, pokud mi v něm, na něm pom, s ním pomůžete v tom, že nebudete trvat na právu mluvit eh, z toho rezervního. To zná. to jsou ti, kteří se přihlásili do toho později, po té, co byl uzavřen řečnický seznam. Eh, ten seznam už byl ale uzavřen tehdy, takže prosím, kdybyste se toho vzdali, kdybyste dali najevo, nevím, jak se to říká, to nový rok, promiňte, eh, zrezervovanost, ne, spíš zdvořilost, nevím teď přesně, jaké slovo zvolit, ale prostě kdybyste tohle byli ochotni udělat, tak bych byl rád. Takže prosím, teď tedy můžeme takovým více uvolněným způsobem odpovědět na všechny tyto dotazy. Děkuji kolegům, kteří se vzdali řečnického času. Příště budete mít eh, právo hovořit jako první. neskrývám, že teď se cítím eh, mnohem více inspirován než ráno, než jsem přišel. Dovolte mi předně říci, že nesmíme přistupovat k této věci pouze politicky, a také je důležité, že vy chcete být, být nápomocní a já jsem za to velice vděčný. Eh, základní myšlenka je jasná a teď eh, se vyjádřím tedy k podstatným otázkám k věcně. Ti, kdo eh, dorazí lodmi do Řecka, by měli okamžitě být v hotspotech. To chci říci Jasně, na začátku to tak nebylo. Promarnili jsme eh, půl roku a v průběhu tohoto období mnoho lidí překročilo eh, moře za nebezpečných podmínek a na druhé straně nebyl vůbec žádný systém, který by je vítal. Takže eh, začali, začali samozřejmě pak unikat a přemysťovat se po Evropě Všichni jsme byli zaskočeni. Musí to tudíž ehm, okamžitě začít fungovat. Já nejsem příliš optimistický, pokud je o letošek. Pokud bude destabilizována nějaká další část eh, tohoto sousedství, můžeme mít ještě více toků v budoucnosti. Takže musíme být připraveni hájit životy, implementovat naše politiky. Hotspoty by měly okamžitě začít registrovat, odebírat otisky a pokud lidé požádají o azyl, musí začít jasný postup relokace. Relokace zatím nefunguje, to jste řekli a já to eh, nemohu než potvrdit. Vyzývám členské státy, aby více spolupracovali. Správně jste řekli, že je to otázka implementace. V tom je právě ten problém. My za parlament a komisi jsme odvedli naší práci a děláme dál to, co máme. A pokud členské státy nebo některé vlády jsou, se staly obětí určitých domácích eh, ohledů, no tak to samozřejmě selže. Pokud se migranti ne, eh, ne, nepožádají o azyl, tak Samozřejmě pak je důležité, aby rychle došlo buď k registraci nebo návratu. A my potřebujeme přijímací kapacity. A v případě potřeby samozřejmě i zadržení je samozřejmě lidským způsobem. Takže v průběhu posledních měsíců jsem cestoval od Maroka až po Pakistán ze všech těchto zemí jsem se vrátil ze spoustu závazků, slibů a květin. Ale pak se nic nestalo. Ehm, Pakistán nechtěl přijímat zpátky své státní příslušníky. Musíme na tom tudíž trvat. Ehm, teď probíhají vyjednávání. všechny členské státy mají problémy. Takže tento readmisní výbor, od něj se očekává, že přinese pozitivní výsledky. S Marokem zahájíme dialog. Potřebujeme lépe zvládat naši zahraniční politiku s těmito státy. A já se tam hodlám uh, odebrat znovu v příštích několika týdnech relokace z Řecka Itálie. Musíme připustit, že kromě toho, co se dělo na začátku této migrační krize, probíhá úsilí ze strany obou zemí, nejsou na to sami, my jim pomáháme, dáváme jim všechno, co potřebují a budeme tak dělat, činit i nadále v Řecku kandidáti na relokaci kandidátů je 531, v Itálii 181. Členské státy musí dodržet své závazky. 590 pro Řecko a 1100 pro Itálii. A musí uh, zintenzivnit úsilí. Sešní e, důstojníci se schází, aby tuto otázku intenzivně řešili v Itálii relokací 109 byl. Jaké jsou hlavní výzvy? Stávající počet nově příchozích neumožňuje transfery. Je nutné zvýšit úsilí o navracení těch migrantů, kteří se dostanou do Itálie a přitom nemají nárok na ochranu. To je zatím většina. a členské státy musí investovat více do relokačního procesu, což se zatím neděje. V Řecku mi dovolte vyjasnit jednu věc. Byl jsem dotázán dvěma vašimi kolegy, jestli tu zastupuji Řecko. Ne. Nezastupuji Řecko. Zastupuji Evropu v Řecku. A velmi často jim radím, velmi často jim dávám eh, pokyny a instrukce. A mohu vám říci, že věci se mění. Doufejme, že eh, od konce tohoto měsíce všechny závazky již budou splněny, systém bude správně fungovat. Počet relokací v Řecku 82, skoro nic. A jaké jsou hlavní výzvy přijímací místa? která se dobudovávají, potřebujeme koordinované kroky taky z UNHCR. Potřebujeme funkční hotspoty. A ti migranti, kteří se dostanou do Řecka a nemají nárok na ochranu, těch je teď asi 25% a tento to procento roste. I členské státy musí i v tomto případě více investovat do toho procesu Cílem je mít hmatatelný výsledek do února. Do únorové rady. A já jsem nepřál šťastný nový rok, ale přál jsem nám, abychom zůstali optimisti. Optimismus je naší poslední obranou této tragické realitě. Jak jsem říkal, já jsem obecně v životě optimism, optimista. Ale je pravda, že když tuto situaci vidím, když ji hodnotím, tak už zas tak optimistický nejsem. teď k Turecku. Ještě eh, jsme, nejsme tam, kde chceme být. Schválili jsme akční plán, to ví všichni víte, ale teprve čekáme na výsledky. Jednak chceme eh, zastavení toku a jednak chceme účinnější boj s eh, převaděči a jejich základnami. Nevzdáme to. Budeme pokračovat v dialogu. Experti eh, nám stále chybí. Ale jsou již na cestě dále plné dokončení azylového procesu. Dostupnost veškerého vybavení. Pro státy, které budou pokračovat bezpečnostní kontroly, plná verifikace eh, otisků prstů a dokumentů, cestovních dokladů a dokladů tedy migrantů. Systematické kontrolování migrantů vzhledem k SIS, abychom identifikovali osoby, které představují potenciální bezpečnostní riziko. Včera jsme zvážili, schválili eh, další, zvažovali další řecký požadavek o 90 nových eh, strojů Eurodac. Dále k eh, tomu, co říkal pan Depre. Řekněte mi, existuje nějaká alternativa, než trvat na evropské reakci? Já vás ujistuji, že, budu, že se vynasnažím ze všech sil, aby členské státy hrály svou hru, eh, tedy hrály tu hru podle pravidel. Všechny nové návrhy pos, budou posilovat evropský právní řád. A zmínil jste ještě další body. Komise má za to, že Turecko splňuje eh, požadavky azylové směrnice na bezpečnou zemi původu. Jsou tu bezpečnostní eh, záruky, které zajišťují, že lidé, kteří potřebují mezinárodní ochranu, nepropadnou sítí. A tohle přímo nesouvisí s plánem, eh, se společným akčním plánem EU-Turecko. Nebyl žádný závazek eh, Evropské unie k Turecku v tom smyslu, eh, že bychom tím předjímali výsledek evropských interních diskuzí. k readmisní dohodě. A bezpečným zemím chci ještě dodat něco dalšího. Nezapomínejme, že tato, taková dohoda zjednoduší vracení nelegálních migrantů. To potřebujeme. Ale členské státy musí ještě zvážit individuální případy podle potřeby. Kolegové, jinak sdílím váš pohled na věc v tom, že nikdo nemůže ignorovat skutečnost, že členské státy zodpovídají za implementaci. A ono se to vždycky neděje. Ale de facto dochází k větší spolupráci mezi členskými státy, že Oni vědí, že nejsou žádná další řešení, než spolupracovat. A to platí i o výměně informací. Někteří z vás to zmínili. Ale pokud jde eh, o některé, eh, o některá opatření, bezpečnostní opatření, pořád je tu ještě mezera Některá, některé členské státy si stále nechávají informace pro sebe. Chtějí se účastnit výměn, chtějí dostávat informace a nedávat. Příklad. Jeden z pachatelů pařížských útoků překročil čtyři státy Evropské unie a tři státy západního Balkánu byli na seznamu, přitom dostali se do Belgie, tam vytvo- se dopust- dopustili se eh, teroristických e, činů. Kdyby existovala výměna, tak by byli tito lidé zachyceni a zadrženi. A vy máte velice důležitou úlohu nejste jenom v Bruselu, ve Štrasburku, ale doma také v kontaktu s voliči. Mě je důležité, abychom teď posilovali to poselství, které šířilo i ve vašich státech. Já plně souhlasím Děkuji. Já mám pocit, děkuji vám za vaše poznámky, paní Kienge, a to mě pozbudilo, budu dále pracovat na své italštině a až sem příště přijdu, tak celá má přednáška bude v italštině. Ale prevence organizovaného zloč, zločinu a radikalizace, jak víte, tak jsme zahájili strukturovanou spolupráci s informatickými společnostmi, které internetové poskytovatele jsme pozvali. Samozřejmě s zavřenými dveřmi, účastnili se toho ministři vnitra. Byla to velmi eh, upřímná debata. Bavili jsme se na rovinu a spolupracujeme s nimi dál, abychom bojovali proti radikalizaci. Ehm, chci pracovat s Monikou, s vámi, s dalšími na směrnici proti terorismu. A nyní otázka relokačního mechanismu. Relokační mechanismus může přinést výsledky jedině pokud eh, a až začne fungovat. Přesvědčí migranty, že je to v jejich eh, prospěch eh, k obětem. Víte, že je směrnice o obětech zločinu, která spadá do kompetenci kolegyně Jourové. Máme také ustanovení v tom návrhu směrnice o terorismu. Jinak děkuji za vaše laskavá slova, za vaši podporu. Samozřejmě budeme pokračovat v dialogu s členskými státy a klíčovými třetími státy. A dovolte mi říct také jedno slovo k Schengenu. Není to jenom o migraci a bezpečnosti. Pokud jsou hranice uzavřeny, tak je ekonomika také ohrožena. Ti, kdo hovoří o Schengenu, a to, jak hovoří, protože teď eh, lidé říkají, že Schengen nefunguje nebo Schengen je mrtev, tak by si měli uvědomit, že z budoucnosti Schengenu jsou provázány další věci. Zveme sem všechny aktéry, chceme vést dialog, nevzdáváme to. Závěrem, pane předsedo, pár myšlenek obecné povahy. Musíme si připustit, že přistěhovalecká krize a všechny její dopady ohrožují samotné jádro Evropské unie. Ohrožují nejenom naši solidaritu, ale celý evropský projekt. Je tu alternativa. Tedy není alternativa. Buď budeme postupovat společně jako Unie, dokončíme integrační proces, a nebo se Evropa vrátí do své temné minulosti. Proč používám tak silná slova? Záměrně proto, že tato krize je testem pro Evropu, evropské instituce, evropský politický systém, členské státy a občany Evropy. Je eh, to okamžik, kdy musíme přijímat eh, velká rozhodnutí a dát těmto rozhodnutím také jasný obsah. Nemůžeme dál pokračovat v ustupování zpět Nemůžeme řešit, eh, neustále se bavit o tom, eh, co je dřív, jestli slepice nebo vejce. Musíme skutečně operacionalizovat hotspoty, eh, zvýšit návraty, chránit externí hranice. A nejenom, že to potřebujeme naplnit všechny členské státy, potřebujeme také vyhlížet do budoucna. Nemůžeme jenom fungovat v krizovém modu. Musíme zlepšit také naše stávající politiky proto v březnu, jak jsem řekl, předložíme přepracování dublinského systému, balíček legální migraci a integraci a eh, je teď na čase eh, dát najevo jasnou schopnost vést a ukázat dynamický, dynamickou cestu vpřed čili nové eh, politiky, neustupovat eh, polis, populistům, extremistům, xenofobům a nacionalistům. Je, nastal okamžik, kdy musíme hájit náš společný evropský domov. Thank you very much. Eh. Děkujeme Nebudu opakovat to, co zde velice jasně zaznělo ze strany poslanců. Samozřejmě, že jsou to věci, které jsou v naší odpovědnosti, spadají mezi naše různé obavy našeho výboru. My se snažíme o maximální spolupráci s vámi, s vaším týmem a já si myslím, že se nám to povedlo. Jenom pokud jde o ty velké stavební bloky, legální migrace, Dublin, všechny ty věci, které nás čekají, ale i reaktivní záležitosti, zjednodušování, všechny ty věci, o kterých jste se zmínili. Strukturovaný dialog je skutečně mnohem kvalitnější, než tomu <clears throat> bylo v minulosti. Měli jsme dostatek času na otázky i vaše detailní odpovědi, takže ještě jednou děkujeme. Colleagues, just a reminder to have your voting cards ready. Milí kolegové, kolegyně, máte hlasovací uh, lístky? Budeme hlasovat za chviličku. Nebo pan Kirchhoff vlastně říká, že můžeme hlasovat už teď? every single day. Colleagues, if, if everyone's... Takže pokud jste připraveni, tak můžeme, můžeme hlasovat, kolegyně, kolegové. Dobře, 11.45, poprosím vás, abyste zaujali svá místa, protože my jsme připraveni, takže ještě jednou se ptám, máte hlasovací karty? Pokud ne, prosím, abyste nám to řekli. Není, Nikdo se nehlásí, takže pokračujeme. Přehlasování. Je to jednak rozhodnutí rady, návrh rozhodnutí, která, které se týká dohody o spolupráci mezi Eurojastem a Ukrajinou. Spravodajem, spravodajkou je Silvi Ivonu Kaufman. Paní zpravodajko, chcete k tomu něco? Ne. Dobře. Dobře, děkujeme vám. Takže hlasujeme. Je to jednotné, jediné hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Blahopřejeme paní zpravodajce. No jo, někdo tam začal tleskat. Je nový rok, proč bychom si nezatleskali, pane Kirchhoffe? Ano, já, já vím, že pospícháte, protože vás čeká nějak eh, cesta na letiště, dobře, takže je to návrh opět rady, hm, pokud jde o dohodu o spolupráci mezi Eurojustem a Černou horou. Natalie Griesbeck je naši zpravodajkou. Opět jediné hlasování, zahajuji hlasování nyní. Já se omlouvám, Natali, samozřejmě ptám se, chcete k tomu něco? Omlouvám se, říká pan předseda pozdě, tak možná ještě potom by se mohla něco. Končím hlasování. Přijato. Spravodajko, chcete k tomu něco? Ne, ne. Tak chcete zatleskat, můžete samozřejmě, přejeteli si zatleskat, říká pan předseda, v každém případě blahopřejeme. A úplně poslední záležitost, je insercionální jednání, je to návrh směrnice parlamentu a rady ohledně procesních záruk pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení. Toto je samozřejmě otázka trialogu u jednoho z velice důležitých legislativních návrhů. Katarina Čeneči je naší zpravodajkou. Prosím, dává mi slovo velice stručně. Děkuji, pane předsedo. Pouze velice stručně. Nebudu se vyjadřovat k obsahu, to jsem již učinila v minulosti. Myslím si, že navzdory všemu jsme odvedli dobrou práci a proto děkuji všem kolegům, kolegyním a stínovým zpravodajům za velmi konstruktivní spolupráci, za jejich podporu. Dospěli jsme, myslím, k dobrému výsledku a také děkuji tobě, Claude, a všem kolegům a kolegyním ve výboru Libe, kteří mne podporovali. Také děkuji sekretariátu našeho výboru, jeho podpora byla důležitá, zejména během těch velmi obtížných trialogů a také během práce na technických schůzích. Děkuji tedy mnohokrát všem, děkuji také svým pracovníkům, zaměstnancům. Myslím si, že výsledek, kterého jsme dosáhli, je skutečně významný je to první dokument, který se zabývá těmi nejzranitelnějšími osobami, tedy dětmi. Tedy ještě jednou děkuji mnohokrát všem. Ano, já vím, že už chceme velice rychle to odhlasovat. Ovšem tento trialog, podobně jako ty předchozí, opravdu mají za sebou obrovský kus práce. Paní Grisbeck, ostatní kolegové, kteří se tomu věnovali, naši zaměstnanci se sekretariátu, s, mm, všem, všem bych rád poděkoval nejenom zpravodajce a nyní můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijatel. 48 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. Blahopřejeme. Blahopřejeme paní zpravodajce. A to je konec elektronického hlasování. Děkuji vám. are, are the colleagues present ah. here? Laura, do you, Laura, are you, are you happy to begin? Takže, milí kolegové, kolegyně, můžeme, uh, eh, Laura, jestli, Laura, Laura, eh, jenom se ptám, zda teda se připravená, zda můžeme začít. Dobře. Takže, kolegové, kolegyně, Pan předseda se omlouvá. Nevím, nevím. Takže, milí kolegové, kolegyně, Nyní je to bod 14. Spravodajkou je paní Laura Ferrara. Je to přístup veřejnosti k dokumentu článek 116 odstavce 7 v letě 2014-2015. Asi víte, že to je téma, kterému se věnujeme již docela dlouho. Je to otázka transparentnosti, především přístup k dokumentům, což je základní právo zakotveno v chartě EU. Pravidelná stráva umožňuje z roku 2001 fungovat této oblasti na základě nařízení, pokud jde o přístup k dokumentům jednotlivých výborů a toto by mělo pokrýt období 2014-2015. Toto je druhá výměna názorů v tomto ohledu. Pozměňovací návrhy byly předloženy k návrhu zprávy paní Ferrara a nyní mm, už mám mm, to potěšení předat slovo paní zpravodajce. Laura. prosím. Děkuji, pane předsedo. Zejména bych chtěla také poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem kolegům a kolegyním, kteří předložili pozměňovací návrhy k mé zprávě. Děkuji tedy všem, kteří se podíleli na práci na této zprávě, která je velmi důležitá, zejména s ohledem na transparentnost a přístup veřejnosti k dokumentům, což je vlastně jeden ze základních principů Evropské unie, transparentnost a přístup občanů k dokumentům. E, nyní k posměňovacím návrhům. Obdržela jsem jich 113 a podařilo se nám vypracovat některé kompromisní návrhy. které jsme zaslali stínovým zpravodajům a nyní čekáme na další schůzi se stínovými zpravodaji, abychom společně mohli kompromisy probrat a zhodnotit. Některé věci, na těch se jich shodneme, to je demokracie, přímá zastupitelská demokracie, dále klasifikace dokumentů jako tajné, Dále užívání nařízení číslo 1049 z roku 2001. A pak jsme vedli mnoho jednání s ohledem na vyjednávání o dohodě TTIP, to jsme velmi probírali, a dále trialogy. To je velmi politováníhodné, neboť někteří kolegové a kolegyně jsou toho mínění, že proto, aby existovala transparentnost při trialozích, aby byla zaručena, Potřebujeme, aby byly jaksi vysílány přes internet, že by nestačilo, kdybychom zveřejňovali pouze ty dokumenty, ale pokud by se to muselo takto vysílat na internetu, tak by to bylo ku škodě rychlosti a ohrozilo by to samotná vyjednávání mezi třemi institucemi. Já samozřejmě jsem pro transparentnost i během trialogů, dokonce bych řekla obzvláště během dialogů, neboť trialogy jsou skutečně místem, kde se vlastně asi činí to nejdůležitější rozhodování. Tam se o tom uvažuje a tam se rozhoduje. Jsou to často velmi ožehavá jednání a proto si myslím, že by bylo velmi vhodné, abychom právě při triorozích měli zaručenou transparentnost a vysledovatelnost, aby tedy bylo přesně vysledovatelné, jak vznikl ten, jak probíhal ten rozhodovací proces, který potom vedl k tomu konečnému rozhodnutí, o kterém pak hlasujeme. Stínoví zprávadové a zpravodajové jsou volenými zástupci lidu a proto musíme dodržovat také zásady přímé zastupitelské demokracie, dem, demokracie, tak jak to děláme zde na výboru, když například je předložen návrh zprávy, tak zveřejníme tento text, zveřejňujeme také pozměňovací návrhy, to pře je přístupné veřejnosti. A proto musíme také vnést transparentnost i do této šedé zóny trialogů. Často ta iniciativa pochází z komise, ale pak vlastně tu stopu ztrácíme na té komisi. Občan již neví, jak to vlastně vzniklo na komisi. Je mi líto, že někteří kolegové podotkli, byli toho názoru, že není nutné, abychom zveřejnili zpřístupnili trialogy občanů a to prý z toho důvodu, že průměrný občan to stejně nechápe, že se o takovéto informace nezajímá a že průměrný občan vlastně ani nemá to vzdělání, to kulturní posadí, aby vůbec aby chápal celý ten legislativní proces, ale to není správný přístup. Pokud tomu tak je, tak musíme občanovi dát nástroje pro to, aby se mohl dobře a dostatečně informovat. Musíme se snažit eh, co možná nejvíce do naší práce občany zapojit. Eh, Hnutí Cinque Stele, pět hvězd, my tedy jsme eh, do, na internet dali návrh této zprávy na náš internet a obdrželi jsme stovky komentářů a co mne udivilo je to, že i když tyto informace byly nyní zveřejněny, tak mnoho občanů řeklo, že ty informace jsou tak obšírné, že je vůbec nechápou. Řekli, že by si přáli nějaké schrnutí. Ale je obtížné poskytovat schrnutí každé jednotlivé schůze parlamentního výboru a to ve všech jazykových verzích. To by byla skutečně obrovská práce. Ale tyto komentáře občanů ukazují na druhé straně, jak obtížné je pro občana se zapojit, účastnit se práce evropských orgánů. Takže stále zde panuje propast mezi námi a občany. A ovšem my občany zde v Evropském parlamentu zastupujeme, takže bychom měli vyvinout dodatečné úsilí pro to, abychom byli schopni prezentovat naši práci směrem navenek a to srozumitelným způsobem. A musíme také zjednodušit naše rozhodovací procesy, aby byly pro občany pochopitelné. Tímto končím a ještě jednou děkuji všem kolegům a kolegyním, kteří se zapojili do práce na mé zprávě. Děkujeme, Lauro. Děkujeme. Ano, je to skutečně problematika dlouhodobá, ovšem samozřejmě, že ve stávající situaci potřebujeme aktualizovat celou záležitost. Máme zde samozřejmě mnoho různých etap, které jsme již eh, zaznamenali v tomto hledu. A dalším řečníkem je Sofie Intval. Děkuji, děkuji, Claude. Ráda bych poděkovala paní zpravodajce. Plně podporuji vše, co řekla paní zpravodajka. Myslím si, že je čím dál tím víc neklidňující, jakým způsobem mnoho lidí nevidí to propojení mezi nezájmem občanů a nedostatkem odpovědnosti a transparentnosti, protože odpovědnost a transparentnost jdou ruku v ruce. Chceme-li opětovně získat důvěru našich občanů, musíme být transparentnější důvěrnost informací, utajenost informací, to je součást života diplomatu. To je ta stará unie. Chceme-li být politickou a demokratickou unii, potřebujeme více transparentnosti. Nejde pouze o nějakou hezkou hračku jedné politické strany. Čili skutečně opravdu upřímně podporuji uh, celou zprávu. Předložili jsme mnoho pozměňovacích návrhů, kterými chceme ještě posílit a rozšířit celou zprávu. Jistě se rádi podíváme i na kompromisy. Několik konkrétních poznámek, nejprve pokud jde o Evropský parlament samotný. Rádi bychom, nebo rádi přijímáme různá usnesení, kde dáváme lekce jiným institucím či členským státům, ovšem sami naše usnesení neplníme. Mnoho doporučení například z usnesení, které já jsem měla to potěšení před několika lety připravit, nebylo implementováno, ani zahájena práce nebyla v té oblasti a dokonce je to nesmírně jednoduché, nestálo by to nic. Například eh, transpar- určitě jisté jmenování ehm, člověka, který by byl odpovědný za přístup k dokumentům, za transparentnost. To znamená, aby jsme zajistili, že to opravdu existuje. Pan Schulz a Bele jediné, co nám řekli, nebo vůbec neřekli, je to, že mlčí. Takže toto bychom mohli požádat, o to bychom mohli požádat ještě jednou, to by nestálo nic. Trialog. Trochu jsem smutná z výsledku jednání o institucionální dohodě. Jsem si vědomá toho, že to asi nebyla úplně chyba Evropského parlamentu. Ovšem to, co zde vidíme v tom, této dohodě, je vágní. To samozřejmě by nám mohlo poskytnout do mnoho manévrovacího prostoru a proto by parlament měl udělat vše možné, aby trialog byl co možná nejotevřenějším procesem. Se v Libe bychom mohli začít samozřejmě, že i pokud parlament není ochoten stát se transparentnějším orgánem v trialogu, jsem přesvědčena o tom, že soudy nás k tomu donutí, protože je tam soudní případ někoho, koho vš- někteří z vás znají velice dobře, žádali o přístup k dokumentům v trialogu a jsem stoprocentně přesvědčená o tom, že soud s tím bude souhlasit, čili budeme tímto způsobem exponováni, budeme vypadat jak hlupáci a proto bych byla ráda, aby ombudsmanka u některých trialogů byla přítomná, aby pochopila tento mechanismus opravdu nechápu, jak je možné, že předseda parlamentu odmítá tuto žádost. To je tak špatný signál. Ombudsmanka by měla být naším spojencem a ne nepřítelem. Líbe výbor by mohl hrát roli, měli bychom pozývat paní ombudsmanku častěji, aby mezi nás přišla do Libe a abychom o trialogu a transparentnosti s ní společně mohli debatovat. A ještě k těm ostatním dvěma institucím. Často se hovoří o transparentnosti, o demokracii. Ovšem, když se podíváme na to v praxi, tak eh, se snaží eh, tomu zamezit všemi možnými prostředky. Tak, jak rada v současné době obchází aplikaci přístup k informacím, eh, tak jak to stanovil Evropský soudní dvůr, to je hanebné. Opravdu by se měli stydět a my bychom se měli rovněž stydět, eh, protože je nekritizujeme více, že na to nereagujeme více, že nežádáme o přístup k informacím. Když rada a komise žádají o schůzku in camera se zavřenými dveřmi u nás, když je to opravdu neodůvodnitelné, chceme-li vypadat seriózně oči našich občanů, kteří čím dál tím více a pochopitelně jsou cyničtější vůči Unii, měli bychom jednat, měli bychom něco udělat, bojovat za více transparentnosti. Děkuji. Okay, was that you agree? Souhlasíte, Gerarde? To je od vás velmi transparentní, že budete já bych řekl jednu věc. Tohle je záležitost, která parlamentem prochází už dlouhou dobu. Jste k tomu dali určité inovace, když hovoříte o transparentnosti, trialozích. Je tu takový, taková ta trochu představa, jako, že lidé by tomu ne, nerozuměli, ale takže snažit se, aby to tomu lidé rozumět mohli je to záležitost, která se nám stále vrací. A Sophie Intveld tady vysvětlila některé, některé ty překážky, bariéry. Chcete si něco na závěr k této záležitosti, než přejdeme dál? Paní Korasa Belt chtěla hovořit. Bohužel to není. Nebylo to eh, šťastně naplánováno časově. Takže přecházíme k bodu 15.1, což jsou ty absolutoria. Paní Makovej. Paní Makovej, mohu vám dát slovo. k bodům 1 až 15 11. To znamená návrhy stanovisek. Děkuji, pane předsedo. Jsou to stanoviska k absolutoriím pro agentury v oblasti svobody a bezpečnosti a další instituce. Účetní dvůr a jeho zpráva k agenturám v oblasti eh, svobody, bezpečnosti a spravedlnosti dává jen málo informací k řádnému vyhodnocení těchto agentur a jejich eh, eh, finančního hospodaření. To mě nepřekvapuje. Jako obvykle, údaje od účetního dvora jsou omezené. S politováním konstatuji, že účetní dvůr znovu nehlásilo konfliktu zájmu agentury, když bylo rozhodnuto eh, toto již v roce 2012. Teď projdu některá témata, o kterých hovořím ve svém stanovisku. Uvedu příklady od agentur a dalších institucí. První téma konflikt zájmů a um, ty takzvané otáčející se dveře. Vyzývám agentury, které zatím ještě nepublikovaly politiky a praktické postupy pro zvládání, předcházení, identifikování, trestání konfliktu zájmu aby tak eh, učinili neprodleně. Um, jsou tu pokyny komise o tom, jak implementovat tyto pokyny. To byly přijaty komisí v prosinci 2013. To je před dva a půl lety žádám také eh, veškeré eh, instituce, které nemají žádnou politiky, třeba EULISA, navzdory doporučení Evropského parlamentu. Totež Frontex Eurojust. Nic. Europol má některá ustanovení, ale správní řada eh, prohlásila pouze de, prohlášení o absenci místo prohlášení o konfliktech zájmu. To znamená, že posouzení zůstalo, ne, nebylo ponecháno tedy na třetí straně. To je velký rozdíl, když někdo vydá vlastní deklaraci a e, když necháte jiné, aby to posudit, posuzovali. A nejenom říci, prostě konflikt zájmu nemáme. A to jsme nežádali. Další agentury, jako EDPS a e, CIPOL, tak rovněž nepodali e, toto prohlášení. Všechny tyto agentury mají identifikované případy s tím, že říkají, že ne, neidentifikovali žádný případ. Bohužel, Politiky a pravidla mohou existovat pouze na papíře a nejsou implementovány, nevidíme je. Nebo ještě horší, nikdo neprověřuje, nepublikuje to a je to pak zapomenuto. na, dále některé e, další materiály jsou poměrně vágní, komise musí e, přeskoumat tuto situaci. Konflikt zájmu je velice důležitý. Vzhledem k právu na transparentnost, aby se zabránilo jakému kolis pro nevěření fondů nebo v oblasti politiky lidských zdrojů. Další téma, které je klíčové, to jsou jasná pravidla na ochranu um, oznamovatelů trestné činnosti. A tady došlo k selhání závazných um, pravidel na ochranu oznamovatelů trestné činnosti, když je tu povinnost podle článku 22c uh, pravidel o zaměstnancích takže samozřejmě, že vyzývám všechny tyto instituce a agentury, aby neprodleně přijali ty takové politiky, a aby do, dodržovali aspoň um, tedy uh, řád uh, zaměstnavatelský Evropské unie. Dále práva pro základní práva, ta vy, tam byl případ eh, eh, propuštění jednoho zaměstnavatele na základě rasové diskriminace, byly zneseny stížnosti. Není to poprvé, kdy k něčemu takovému v agentuře dochází, a to tom agentuře, která má chránit lidská práva. Každý rok eh, jsou zprávy o určitém zneužívání nebo jiném problému v agentuře pro některé z agentur pro lidská práva. Dále některé zrušené přenesené částky, což e, ukazuje na slabiny v rozpočtovém plánování, což je případ například CEPOLu, kde 15 e, závazků přenešených v roce 2014, EASO 20 5 nediferencovaných eh, závazků přenesených opět v roce 2014, EULISA 26 převedených eh, závazků, Europol 22 Dalším tématem jsou veřejné zakázky. Vyzývám veškeré agentury a instituce, aby eh, publikovali veškerá pravidla aby publikovali plný seznam eh, smluv. Zatím ještě nemáme plný seznam smluv těchto agentur, což znamená, že prostě nevíme, jak jsou tyto prostředky vynakládány, vynakládány kde a na co. A konečně je důležité zajistit návratnost vynaložených prostředků, tam, kde jsme viděli slabiny i Eh, v zprávě komise a překročení částek, zejména pokud jde o rozvoj druhého informač, šengenského informačního systému SIS-2, eh, což bylo realizováno šest let, s šestletým spozděním a stálo to osmkrát víc než původní rozpočet. Takže to je zatím z mé strany vše, případně mohu odpovědět na vaše dotazy. Děkuji. Thank you, Mrs. Děkujeme, paní Makovej. Já jsem nechtěl být nezvořilý. Já, promiňte, ono v podstatě, já jsem se musel ještě věnovat nějakým telefonátům, takže jsem proto vám udělil takto slovo. Děkuji za prezentaci a nyní se podíváme na připomínky ze strany stínových zpravodajů a ostatních členů výboru. Pan Anguaro, vy jste stínovým zpravodajem za EPP. Chcete se k tomu vyjádřit? nebo potom, nebo, nebo prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval paní Makovej za odvedenou práci eh, k těmto stanoviskům. Účetní dvůr ve své zprávě tvrdí, že všechny agentury předložily spolehlivé účty. I přesto, tak jak se jsme se o tom zmínili, EULESA zatím ještě neposkytla dostatečná data i přes ten nález z roku 2013, pokud jde o ten klíčový informační systém dané agentury. Agentury a Samozřejmě já bych rád požádal EULESu, tuto agenturu, aby udělala vše, co je v jejich silách pro vyřešení této situace. Agentury eh, zlepšily určité postupy, reagovaly na poznámky soudu z minulosti. Ovšem v roce 2014 jsou zase přišel s různými výtkami a to znamená, že je zde ještě prostor pro zlepšení u všech těchto agentur, především pokud jde o oblast bezpečnosti, svobody a spravedlnosti. A pokud jde o prevenci a řízení konfliktu zájmu, plně souhlasím s poznámkami paní zpravodajky. Bohužel jsou zde ještě pořád agentury, které nepřijaly tyto politiky i přes doporučení ze strany Evropské komise, tak jak je vidíme v hlavních směrech z prosince 2013 a doporučení Evropského parlamentu. Doufám, že agentury, které zatím nepřistoupily k tomuto kroku, přijmou tyto politiky a zveřejní tyto informace co nejdříve. A poslední věc, je mi líto, že Evropský účetní dvůr nespřístupnil zprávu ohledně výročních eh, informací, které se týkají supervizora pro ochranu dat. Děkujeme. rád Depré je přihlášen, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se mám trochu problém vystoupit, protože nahrazuji kolegu našeho, který se, pan Věze, který se věnoval této problematice a bohužel zde nemůže mít, takže první poznámka. Je to, čili o co vlastně jde? Jde o nějaké stanovisko nebo, nebo spíše o, o, o nějaký výslech. Já skutečně si myslím, že to nebylo úplně objektivní, to, co jsme slyšeli od paní zpravodajky, především s ohledem na to financování celého systému před šesti lety eh, systému SIS 2. Tak a nyní samozřejmě budeme muset všechno analyzovat, všechny tyto informace a proto samozřejmě souhlasím s tím, co řekl pan kolega z EPP. Ovšem i přesto bychom neměli být v takové té logice pouze negativní. Musíme říci i to, že po osmé za sebou již byly, a to je vlastně cíl celé Eh, ho absolutoria zjistit, zda využívání těchto finančních prostředků bylo řádné, zda skutečně byly využity pro ty cíle, které byly stanoveny. A osmý rok po sobě skutečně, a to je pozitivní, zde máme pozitivní stanovisko v tomto ohledu. Dále je to chybovost eh, pokud jde především v těch oblastech, které spadají pod naší spolupráci v rámci LIBE. Ano, my samozřejmě chceme, aby všechny finanční prostředky byly řízeny ehm, bez ohledu na to, že spadají do naší kompetence řádným způsobem, čili to skutečně by nemělo být politické rozhodnutí, vše je v odpovědnosti celé Evropské unie, všechny tyto oblasti, to je pouze technická poznámka a jakmile kolega bude přítomen, určitě se ještě zmíní o konkrétních bodech blíže. Děkuji za to, že jste mi udělili slovo a za vaši pozornost. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme, že je rádem. Nechceli již nikdo se ujmout slova, opětovně dáváme slovo paní Makovej na závěr. Pozměňovací návrhy do 23. Eh, ledna a do 15. února bychom měli hlasovat v Libe, takže děkuji a pokud chcete ještě k těm připomínkám, které se změní, děkuji, děkuji, že jste se zmínil i o o lhůtě pro pozměňovací návrhy, pane předsedo. Několik slov. Tyto agentury, mnoho let jim bylo řečeno, že to je vlastně jedno, pokud je absolutorium, že to bude automatické a my jsme se začali zabývat toto situací seriózně v posledních letech vidíme, že nikdy nebyly kontrolovány, jak utrácí finance, jak prochází nábor, eh, konflikt zájmu, veřejné zakázky. Měli jsme zde zvláštní výbor například účetního dvora. Já jsem o to požádala v roce 2012 o konfliktu zájmu agentur, které jsou propojeny s různými odvětvími a tam bylo mnoho konfliktu zájmu. Lidé z těchto odvětví pracovali pro agentury, které schvalovaly jejich produkty. Konflikt zájmu, pokud to není seriózní dostatečně pro některé kolegy, to je jejich problém. Já si myslím, že to je nejzávažnější problém současného světa. A měli bychom se na to podívat opravdu nesmírně pozorně. Bylo to součástí procesu absolutoria, diskutovali jsme o tom před dvěmi, třemi lety, to bylo takto stanoveno. Každá evropská instituce, která prochází tímto procesem absolutoria musí zahrnovat samozřejmě problematiku tzv. revolving doors, konfliktu zájmu a ochrany informátorů. Samozřejmě, že zatím k ničemu nedošlo a proto je důvěra občanů eh, v tyto instituce a jednotlivé agentury prostě se nikdy asi nemůže zlepšit. Děkujeme, říká pan předseda. Tím jsme dokončili toto téma. Já už jsem se zmínil o lhůtě pro pozměňovací návrhy. No, tím jsme ukončili dnešní dopolední část a připomněl bych vám, že pokračujeme ve 14.00, ovšem bude to v budově Jan v místnosti 2Q2. Já jsem si myslel, že tam budeme dneska dopoledne, nakonec se to vlastně změnilo a budeme tam dneska odpoledne, čili změna sálu a čeká nás mnoho důležitých bodů, takže prosím, abyste se rovně zúčastnili a těším se na to, že se uvidíme odpoledne. Děkuji ještě jednou.